Ladies and gentlemen, please be... Dámy a pánové, usaďte se, prosím. Přeji vám dobré dopoledne. Zahajujeme eh, zasedání výboru pro bezpečnost a obranu. Podvýboru, pardon. Ráda bych vás informovala, že eh, toto zasedání se přenáší po internetu. a prioritně byly eh, zarazeny do tlumočení eh, jazyky řádných členů podvýboru. Teď přijeme pořad dnešního jednání. V nepřítomnosti vašich výhrad jej považuji za přijatý. Dnes nemám žádná eh, sdělení jako předsedkyně, takže okamžitě přijdeme k dalšímu bodu, což je eh, výměna názoru eh, s našimi skvělými panelisty. Máme tři na téma hybridní války, hrozeb a výzev. Je potěšením, že zde mohou přivítat eh, pana ředitele Timo Kostera z ředitelství NATO pro obranou politiku a obrané kapacity. Potom eh, ředitele CMDP e v ESVČ pana Gábora i a také eh, nám dobře známého Hilise, Eric Vajlise, který je poradcem pro eh, obranu při lotyšské delegaci při NATO a EU. Vítejte. Hybridní válka je téma pro nás všechny nesmírně zajímavé. Dostalo se eh, na pořád našeho jednání zejména po eh, eh, ruské agresi na Krym, po tom nelegálním připojení, nelegální anexi Krymu. Nicméně podobné vzorce postupu, nebo téměř podobné, vidíme i v jiných oblastech. A to všechno jsou výzvy pro naši bezpečnost a, a zejména se jedná o operace eh, islámského státu. A mm, proto bych eh, nejdříve ráda dala a eh, slovo prvnímu z našich panelistů, panu řediteli Timo Kosterovi. Máte slovo. Děkuji. Přeji vám dobré dopoledne, dámy a pánové. Nejdříve poděkuji paní Fotize ředitel, eh, pardon, a předsedkyni tohoto podvýboru za laskavé pozvání. Rád se účastním této debaty o hybridní válce, která samozřejmě představuje výzvu jak pro EU, tak pro NATO. Evropský parlament i národní parlamenty hrají eh, klíčovou roli při posilování evropské eh, bezpečnosti a obrany. To samozřejmě eh, zahrnuje řešení komplexních a mnohotvárných hybridních hrozeb. Spolupráce je důležitá při eh, budování podpory na řešení těchto hrozeb a při přispívání odolnosti jednotlivých členských států. Hybridní válka není nic nového, nicméně eh, eh, ruské agresivní jednání na Ukrajině upozorňují na konkrétní výzvy, které čelíme, kterým čelíme v podobě protivníka který používá hybridní válku a na jihu a ISIL používá něco podobného, ale trochu jinak. Hybridní válka spojuje vojenské a nevojenské prostředky NATO a Evropské unie mohou tedy jednat nebo postupovat proti eh, této hrozbě eh, společně. Naše eh, reakce musí být široká a koordinovaná. Měli bychom použít diplomatické, informační, vojenské, spravodajské a právní nástroje, které jsou k dispozici oběma organizacím za tímto účelem. Na vrcholné schůzce NATO ve Walesu naši vrcholní představitelé, což se prakticky překlívá s vrcholními představitelé EU, zdůraznili, že je třeba, aby aliance postupovala efektivně a v únoru tohoto roku se ministři obrany shodli, že bychom měli vytvořit e, strategii NATO pro e, boj e, s hybridní, hybridně válčícími nepřáteli nebo soupeři a předložit ji na samitu příštího roku. A Gabo, i Klody určitě eh, podrobně eh, popíše, jak Evropská unie eh, vypracovává svoji reakci na hybridní hrozby. Síla NATO spočívá zejména v obrané a vojenské stránce té škály prostředků vedení války. Evropská unie má politické, hospodářské a nevojenské nástroje, kromě některých eh, vojenských nástrojů samozřejmě k dispozici. Takže eh, řekl bych, že se navzájem doplňujeme v našem eh, východním, východním uspořádání a je třeba, abychom koordinovali svoji reakci. Strategie, na, kterou, na které na to pracuje, následuje. Budu se snažit, budu se snažit eh, popsat, naše strategie eh, se snaží popsat, co je hybridní válka a jak se jí postavit a jakou úlohu v tom hraje NATO. Protože my eh, uznáváme, že máme jenom jednu část těch nástrojů, které jsou třeba při potírání hybridní války. Je tady tedy prostor také pro další aktéry, pro jednotlivé národy, pro jednotlivé země a pro mezinárodní organizace. Kritickým prvkem naší strategie bude sformulovat, jak eh, na to bude koordinovat eh, svoji činnost s dalšími aktéry. Výchozí zásadou takovéto strategie je, že eh, ohrožená země primárně odpovídá za odpověď. Každá taková ohrožená země bude samozřejmě spolehat na mezinárodní organizace, jejich je členem, pokud je o podporu ale za vnitřní bezpečnost si odpovídá primárně sama. Spojenec na to může požádat o nasazení sil včasného nasazení. Může se také obrátit na EU, například pokud jde o kontrolu hranic nebo nějakých širších policejních aktivit. Celkově bychom řekli, že strategie eh, se eh, snaží demystifikovat hybridní válku. Není to nic nového, je to rozšíření eh, prostředků vedení války, které již známe. Nicméně musíme uznat, že ve současném vzájemně propojeném a závislém světě jsou nové hrozby, které se zaměřují na naše slabá místa. Řada z nich je eh, míst technologických, například eh, zranitelná místa, pokud jde o kybernetické útoky. Ale některé země jsou zranitelné, například pokud jde o hospodářské hmm, záležitosti, například když eh, závisíte hodně na dodávkách plynu z sousední země na východě. Rapidní globální komunikace má velký dopad na schopnost eh, komunikovat a, vyva, eh, a provádět eh, rozhodnutí. Rusko má víceméně jednočlený rozhodovací proces. Viděli jsme, jak to fungovalo na Krymu a na Ukrajině. Vytvoření střediska pro eh, obrané rozhodování eh, jenom zvýšilo rozhodovací schopnost ruských úřadů. NATO a EU jsou eh, demokratické instituce, které fungují ve společnosti založené na dodržování pravidel. Takže výzvou je, abychom zajistili, aby nás demokracie nezdržovala, nespomalovala. Eh, rozhodovací síla 28 eh, zemí a rychlost je klíčem úspěchu. Takže eh, rychlá reakce na to, pokud jde o tedy nástroje rychlé reakce, tak ta je schopná se spustit do, do 48 hodin. Ovšem otázkou je, jestli jsme schopni do 48 hodin rozhodnout o jejím nasazení, protože jinak nemá smysl takovou jednotku mít. Takže eh, eh, rychlost má celou řadu rozměrů. Jak říkám, znamená to zmobilizovat síly, ale také to eh, znamená schopnost rychle rozhodovat na základě varování zpravodajských informací, výstrach a také to znamená plánování předem na těch správných místech. Pokud jde o strategii a, našeho, a její další rozvoj. Vidíme tady tři vzájemně provázané eh, funkce. Za prvé eh, příprava, a odstrašení a obrana. To nejde za sebou, ale je to navzájem propojené. Ta příprava znamená odhalení eh, hrozeb, jejich rozeznání na politické úrovni nebo uznání na politické úrovni a a příprava činnosti v terénu a řádná reakce. A samozřejmě reakce je reakce a tam to... Takže to si všechno vyžaduje eh, školení, eh, cvičení. Příprava znamená také eh, znát zranitelná místa soupeře. A tohle je důležitá oblast, pokud jde o Evropskou unii. Pokud hovoríme o odstrašení, tak tam je důležité, aby eh, stát byl připraven celostně na národní úrovni při eh, reakci na hybridní útok. To samozřejmě může eh, doplnit mezinárodní a nadnárodní úrovně tím, že se budou eh, využívat všechny dostupné prostředky od diplomatických eh, přes spravodajské eh, po vojenské a politické. Dále viditelná vojenská přítomnost také odstraší před vojenskou kampaní hybridní. Rychlost reakce je klíčem pro kredibilní důvěryhodné odstrašení. Odstrašení bude eh, samozřejmě fungovat, pokud eh, zvýšíme cenu eh, akcí nepřítele na nepřijatelnou cenu na nepřijatelnou úroveň. Mohou to být hospodářské sankce, mohou to být právní žaloby mezinárodní na izolace a nakonec vojenská porážka. Pokud by došlo k hybridní válce, tak přichází ke slovu třetí část naší strategie obrana. Máme tady alianci a další mezinárodní organizace, eh, které mohou použít všechny možné, možné své prostředky. Klíčovou eh, roli na to bude aktivovat vojenská opatření eh, a podpořit je příslušným komentářem. Ovšem obrana není jenom vojenská záležitost a netýká se jenom na to. Také civilní úřady se, toho budou, se do toho budou zapojovat. A jak říkám, takové věci jako hospodářské sankce, ekonomické sankce budou podstatné. A důležité je, aby všechny tyto akce byly doprovázeny a komplexní a koordinovanou a strategickou komunikací. Mým hlavním poselstvím je, že v těchto třech pilířích, to znamená příprava, odstrašení a obrana, zdůrazňujeme potřebu vlastní iniciativy a, a to a aktivní, jak po stránce fyzické, tak po stránce intelektuální. Teď něco k tomu vnitřnímu a vnějšímu rozměru strategie. Vnitřně se zabýváme schopností centrály NATO podporovat Severoatlantickou radu informacemi o aktuálním bezpečně, bezpečnostně politickém vývoji v okolí NATO a v přijímání rozhodnutí. A tam jde o to naplňovat celé, celé e, spektrum, takové to nárazníkové spektrum, aby e, se e, případná konfrontace nerozvinula do konfrontace v, plném, v plné míře. Samozřejmě tohle probíhá v koordinaci s našimi partnery a mezinárodními organizacemi. Je v našem zájmu spolupracovat s eh, partnery eh, při potírání hybridní války a je v našem zájmu, aby naši partneři byli schopni odolávat eh, hybridním útokům, takže jsme připraveni jim pomoci při budování schopnosti jim odolávat. Různé mezinárodní organizace eh, se zapojí podle různých scénářů hybridního konfliktu. NATO a EU eh, samozřejmě hrávají klíčovou úlohu při eh, vzájemné spolupráci. Dlouhodobým cílem by mělo být rozvinout a zavést takové postupy, které usnadní pochopení úlohy EU a NATO na jejich e, straně, pokud jde o e, potírání hybridní války a přijímání společných kroků. Závěrem bych řekl, jaké konkrétní oblasti by NATO a Evropská unie mohly si stanovit jako oblast spolupráce. Gábo i Klody a já například vedeme pravidelný e, kontakt i naši zaměstnanci navzájem, abychom rozvinuli tuto oblast Nalezli jsme alespoň čtyři, ale možná nalezneme ještě další. Za prvé eh, situační eh, ostražitost. Důležité je, aby obě naše organizace měly eh, tentýž obrázek a přistupovali stejně hm, k tomu, jak, aby hodnocovali stejně fakta na tedy z terénu, jině tak se k ním můžeme koordinovaně postavit. Za druhé, je tady strategická komunikace. Myslím, že je důležité a naše nedávné zkušenosti na Ukrajině to ukazují. Stejně eh, jako eh, případ eh, islámského státu, který používá sociální média extenzivně. Ukazuje se tedy, že NATO a EU musí adekvátně reagovat na dezinformace a propagandu. A my to víceméně, abychom to dělali víceméně koordinovaně, to je důležité. Dále, Další oblast vhodná pro eh, vzájemnou spolupráci je tzv. civil, to znamená civilně vojenská oblast spolupráce. Máme eh, taková střediska, stroje krizové jednotky a tak dále, které by navzájem měly zůstat v kontaktu pravidelně a snažit se dosahovat co nejefektivnějšího výkonu své činnosti. A čtvrtá oblast, na kterou jsme eh, narazili, jsou kybernetické záležitosti. Obě organizace eh, vytvářejí způsoby, jak reagovat na kybernetické útoky. A tím, že budou eh, spolupracovat a, navzájem eh, cvičit, můžeme učinit, mohou učinit výrazný krok vpřed ve schopnosti čili těmto útokům. Jak říkám, toto není vyčerpávající seznam, stále na tom pracujeme, nicméně když to schrnu, tak bych řekl, že si na obou stranách uvědomujeme, že je velký potenciál pro další spolupráci. A tuto spolupráci je třeba rozjet dříve nežli později. A na straně to my máme takové, eh, takový termín eh, summit ve Varšavě příští rok v létě. Děkuji. Děkuji vám, pane řediteli Kostere. Jako další promluví Kábor eh, Iklody, což je ředitel eh, ředitelství pro zvládní krizi a plánování. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Dobré ráno vám všem. Jsem velice rád, že jsem byl pozván a mohl promluvit na tomto eh, zasedání, to výměně názoru u vás ve výboru. Vždy jsem rád přicházím, abychom si mohli vyměnit názory. Pro nás je velice důležité poskytnout zkušenost o tom, co jsme vykonali a co plánujeme a od vás se dozvědět, co potřebujete, co byste si přáli, abychom to všechno mohli vhodným způsobem eh, spojit. Jsem velice rád, že jste mohl být. Poté, co jsem si vyslechl, co říkal Timo, musím říct, že pokryl velik, velikou část eh, tohoto tématu. My pracujeme spolu velice úzce. Naše přístupy jsou velice eh, podobné, ale myslím, že bych se měl raději zaměřit na několik eh, bodů. Za prvé, mm, co myslíme termínem hybridní eh, Eh, z pohledu EU a možná pár slov bych mohl říci o našem přístupu, který se snažíme přijímat v EU, když eh, hybridní eh, postupy řešíme. Také bych mohl hovořit o celém procesu, jakým způsobem se vypořádává EU, tak aby byly jednotlivé členské státy lépe chráněny před hybridními postupy. A na závěr jsem chtěla zmínit ještě další téma, které již Timo zmínil. Takže především, eh, co myslíme hybridní hrozbou? V Evropské unii nehovoříme o hybridní válce, ale o hybridní hrozbě. Myslím, že žádná formální definice mm, tu zatím není toho, co to je hybridní hrozba nebo co jsou hybridní hrozby, ale myslím, že ani není zapotřebí je definovat, eh, dokud chápeme nebo rozumíme, eh, co je vlastně eh, mm, tím subjektem, který, kterému se snažíme čelit. Jaké jsou tedy klíčové prvky hybridní hrozby na základě naší zkušenosti? Za prvé, Jedná se vždy o velice dobře naplánovanou činnost mm, opatření, eh, technik a taktik. Všechno je centralizováno a eh, řízeno a koordinováno. Není to nic nového, jak Timo správně podotkl. Eh, takže když se zabýváme hybridními hrozbami, zjistíme, že určité prvky jsou již dobře známy, není na nich nic nového ale ten rozměr hrozby je reprezentován eh, spojením jednotlivých nástrojů a technik, které útočník používá. A tento rozměr způsobuje tedy kvalitativní změnu. Eh, je, jedná se o otevřené i skryté operace, je to kombinace vojenských a nevojenských nástrojů, jak jsme viděli. Cílem je vždy destabilizovat oběť tohoto útoku nebo těchto útoků, takže dochází k různé eh, různé kombinaci skrytých a eh, podvratných činností. Typické pro hybridní hrozby také je, že e, útočník pracuje s prostředníky. Nevidíte nutně e, toho útočníka tváří v tvář. E, on působí s prostředníky, což ještě komplikuje situaci, pokud chcete přisknout tu činnost státu, který zatím vším je. Velice často hybridní eh, hrozba je doprovázená masivní komunikační kampaní, která s těmito útoky souvisí. A tím se posiluje dvojznačnost a nejistota, co se vlastně děje, co, kdo jsou ti zelení mužici, to jsou nějací místní, eh, jsou to rusové, nebo kdo to je. Cílem je vždy dosáhnout politického vlivu či e, ovládnutí území či země. A dalším výrazným rysem je, že hybridní hrozby se proměňují a adaptují na základě protiopatření a nebo reakce e, ze strany napadené země. E, takto bychom mohli konkrétně definovat, co znamená hybridní hrozba ale kdybychom se snažili skutečně taxativně definovat, tak by to mohlo být i kontraproduktivní. Nástroje, které se při hybridních hrozbách používají, jsou v podstatě mm, nekonečnou sadou nástrojů. A kdybychom se snažili omezit do jedné e, oficiální definice, tak myslím, že bychom riskovali, že vše, co nám eh, zůstane mimo tu definici, by v důsledku nebylo součástí hybridní hrozby. Podle toho našeho chápání tedy. V definici používané EU Timo se zmiňoval o tom, že to není jen to, co jsme zažili na východní e, části EU, ale že to jsou také hrozby reprezentované ISILem a e, podobně. Eh, ale tedy podle výkladu EU hrozby pocházející z jihu nejsou méně významné než ty, co pocházejí od jinu, takže EU se bude i v budoucnosti eh, soustředit asi více než na to, na reakci na tyto hrozby pocházející také z jihu, nejen eh, z východu. A to i v tom smyslu, že naše protistrany eh, se nemusí chovat vždy eh, jasně, racionálně. Eh, někdy byste očekávali určité racionální reakce. Pokud se jedná o teroristickou skupinu, tak reakce nemusí být nutně racionální. Vzpomínám si na kolegu z oblasti zálivu, který říkal, že myšlení eh, v zálivu je odlišné. To je tedy ohledně definice a nyní ohledně eh, přístupu Evropské unie eh, k hybridním hrozbám. Je tu jeden společný rys, který mají všechny hybridní hrozby zaměřují se na to, co je slabinou. Nejdou eh, po silném sousedovi, hledají to, co je slabé nebo co eh, vnímají jako slabší článek. Což může znamenat eh, mnohé. To může být eh, energetická závislost, o které ty už hovořil, může to být naše slabost nebo slabá stránka v integrační politice, nebo to může být eh, eh, kybernetický útok. My jsme se na ministerské úrovni snažili vést tyto diskuze a e, ukazujeme to na příkladu Ukrajiny aby bylo jasné, jaké byly ty eh, slabiny a eh, kde mohou být i slabiny u jiných. Můžeme identifikovat kritické slabiny jako eh, špatnou vládu, korupce, to všechno je slabé místo. Nebo nedůvěra v bezpečnost, nedůvěra v instituce velice silná závislost na energetických dodavatelích. Přítomnost velkého počtu rusky hovořících eh, eh, osob v zemi a jejich přítomnost nebyla správným způsobem zvládnuta. To jsou všechno slabá místa, která ukazují celou řadu eh, možných míst, na které lze zaútočit. Pro nás všechny je jasné, že zapotřebí identifikovat a uznat, že všichni máme nějaká slabá místa. Všude jsou slabá místa a tyto slabiny eh, nám, u nich nám často připadá, že eh, procházejí různými zkouškami. Ehm, každý den se o tom můžeme dočítat v novinách dochází ke zkoušení toho, jak reagujeme na hrozby, na přímé hrozby eh, vůči těmto slabým místům. Tedy eh, závěr je takový, že všechny členské státy, ačkoliv jsou odlišné, mají své slabiny. Eh, také Evropská unie a její instituce mají své slabiny. Kromě jiného, to jsou i naše e, mise, které pracují v zahraničí. Musíme lépe e, chránit naše pracovníky v zahraničí. E, někde pracují v obtížném a dokonce hostilním prostředí. Co dělat s těmito slabými místy dál? Já se k tomu vrátím. Když přijmeme, že s jedním kritických cílů hybridní hrozby je vytvořit nejistotu, dvojsmyslnost ohledně toho, co se děje. A pokud nebudeme v rozhodovacím procesu jednat tak, eh, a v prostředí, která eh, je eh, nejednoznačné a kde nemáme opravdu jasné důkazy o všem, co se děje kolem, tak si myslím, že to bude opravdu kriticky slabé místo. My, my musíme rozhodovat rychle a rozhodně, nehledě na to, že nenajdeme přímo na místě důkaz, jako je kouřící zbraň. Ehm, některá kritická místa jsou více exponovaná. Je tu trochu rozdíl mezi postojem EU a NATO. EU klade partnery v podstatě na tu samou úroveň. Eh, když se podíváte na eh, závěry z května, eh, tak uvidíte, že zde jsou na stejné úrovni jak členské země, tak partnerské státy. Chtěl bych zdůraznit v tomto kontextu, že lepší ochrany proti hybridním hrozbám je především eh, ve vnitrostátní zodpovědnosti, vnitrostátní kompetenci. Této kompetence nikdo nemůže členský stát zbavit. Je to otázka národní suverenity, je to velice citlivá otázka a vždy je to v kompetenci členského státu, v jejich zodpovědnosti ať už se jedná o NATO nebo o EU, můžeme se tázat, zda tyto organizace mohou poskytovat dobrou platformu k tomu, aby členské státy dosáhly lepší ochrany. Mohou poskytovat platformu, jejímž prostřednictvím by bylo možné eh, takto posílit tu obrany schopnost. Já si myslím, že ano, to je moje odpověď. Strategická komunikace už byla identifikována jako takovýto nástroj. A prvním krokem je vybudovat eh, povědomí o tom, co se kolem nás děje, jaké jsou hrozby, k jakým eh, záludným aktivitám dochází, co může být chápano jako součást těchto hybridních hrozeb. Z tohoto důvodu s jedním z kroků, které podnikáme v EU po poté co nám byl dán mandát v květnu na Radě pro zahraniční vlaci, eh, věci a následně to bylo posíleno eh, radou v červnu, je, abychom eh, měli centrum, které bude schopno sbírat informace a to bude sbírat e, eh, spravodajské poznatky, které už v podstatě jsou k dispozici mezi e, evropskými institucemi, aby tedy e, všichni zúčastnění si nasadili ty správné brýle a viděli e, hybridní e, činnosti. A v této, v této centrále, které říkáme Fusion Cell, tak to mohli zohledňovat e, tyto činnosti. Jak se Timo zmínil, v ideálním případě, a to by mělo být velice asi naším cílem, je zapotřebí vybudovat kompletní a koordinovan, koordinovaný obrázek, panoráma toho, co se děje, tak, abychom měli celistvý organiz, obrázek pro všechny organizace a instituce, které se toho účastní, abychom mohli tyto informace poskytnout všem členským státům, všem patřičním aktérům. Reakce na eh, hybridní hrozby eh, je jasné zapotřebí vybudovat odolnost. Jinými slovy, jak to udělat? Pokud se hybridní hrozba zaměří na naše slabosti, tak eh, my bychom měli reagovat tím, že budeme, my budeme napravovat ty naše slabiny a budeme se snažit lépe čelit takovýmto hybridním hrozbám to může znamenat cokoliv. To v energetice může znamenat například diverzifikaci našich eh, dodávek, vybudování um, zásobních kapacit. Místo toho, abychom měli um, plyn, tak se eh, přeorientovat na likvidní, nebo pardon, na, na skapalnělý zemní plyn. A například eh, dohoda eh, mezi státy zaměřená na směrnici business vede k tomu, abychom vybudovali takovou to větší odolnost členských států. A také jsem se zmiňoval o integraci eh, společenství, integraci do společnosti aby tyto jednotlivé komunity či společenství nebyly odcizovány, protože e, toto odcizení způsobuje další oslabení. Měli bychom se snažit více e, začlenit tím, že budou mít větší zájem na tom se začlenit. E, to je také součástí reakce. Musíme se hodně zaměřovat také na prevenci. A v tom je síla EU, že tedy v nejednoznačném prostředí nemusíme reagovat na to, co se jí stalo, ale měli bychom reagovat už předem, měli bychom působit preventivně. Některé členské státy, zejména Finsko, už takovou zkušenost mají a myslím, že z této zkušenosti bychom se mohli ponaučit a využívat ji. E, další krok je odstrašovat. Mnozí v EU eh, by mohli říci ne, ne, my se zastrašováním nezabýváme. Ano i ne, podívejme se na sankce například. Mají svou úlohu, mají své místo eh, v našem, eh, našich nástrojích zaměřených na odstrašení? Ano, mají. Když se zamyslíme nad odstrašováním, například v tom smyslu, že se ukáže síla, eh, tak aby byl odstrašen eh, útočník. Ale eh, na druhé straně můžeme i odstrašit tím, že ukážeme útočníkovi tím, že se budovat naše odolnost, že nemá volného smyslu na něco útočit, že mu to nepřinese prospěch. My se zabýváme také odpovědí, to je součástí našeho přístupu. Zmíním se opět e, o rozhodovacích procesech. A je zapotřebí, aby se rozhodovalo, to je nutné a není to snadné. Nicméně je to kriticky důležité. Na, e, na vysoké politické úrovni potřebujeme tato rozhodování, aby všude, e, jak v členských státech, tak jinde bylo jasné, že, je, že je očekáváno, že budou, eh, že, že budou konat rozhodnutí, třeba že to prostředí je nejednoznačné. Ale to neznamená, že by v nejednoznačném prostředí neměli rozhodovat. A nyní k procesu jako takovému. Vnitřní diskuse v EU o hybridních hrozbách eh, začala loni v létě eh, po velském samitu NATO Eh, byla posílena tato, tato činnost, spojili jsme naše síly s NATO a snažili jsme najít eh, nejlepší možné reakce na různé hrozby byly vedeny ministerské diskuze, byl připraven dokument, eh, který mapoval možné přístupy k hrozbám. A nejdůležitější pro nás eh, bylo zasedání rady v květnu, byla to Rada pro zahraniční záležitosti a ta nám dala mandát. Vysoká představitelka eh, tedy bude pracovat s námi, s komisí a s Evropskou e, obranou agenturou na tom, jak budovat e, odolnost v členských státech, jak čelit hybridním hrozbám a dokonce roku chceme k tomuto připravit e, dokument. Ještě důležitější je, že tedy do prosince máme přijít se seznamem proveditelných návrhů a to je důležité. Nejde totiž o to, abychom vybudovali ještě nějakou strategii a pak je zasunuli do šuplíku k dalším. Zaměřujeme se především na realizaci, abychom přímo na místě mohli působit, co mají dělat členské státy, co mají dělat eh, instituce, co mají dělat partneři, aby lépe a úspěšněji čelili hybridním eh, hrozbám. Toto vše vyžaduje velice silnou interakci eh, mezi eh, evropskými institucemi a mm, Evropskou službou a proto by podněty měly přicházet eh, z komise. Hovořil jsem o nízké směrnici, o kybernetických záležitostech. Některé úsilí tedy už bylo, nebo nějaké úsilí už bylo vynaloženo. DG Home bude v tom velice zásadní. Také musíme uvažovat o takových slabých místech, jako je korupce, protože korupce je naší slabinou. Eh, mohou to být velice eh, konkrétní případ jako financování politických stran. To je také zranitelné místo. Takže to je celá řada věcí, kterými se musíme zabývat. Ta eh, centrální mm, fusion cell se tímto bude Eh, zabývat, bude sbírat informace a poznatky, bude poskytovat na jejich základě, pokud dojde k nějakému podezření, že dochází k hybridní činnosti, tak budou provádět hodnocení a na základě takovéhoto hodnocení se budeme snažit přijít s doporučeními. A potom bude na zodpovědnosti členského státu se rozhodnout, co s těmi doporučeními provedou. Ještě k těm proveditelným eh, návrhům. To si myslím, že je zásadní, nejdůležitější prvek celé této činnosti. Ano, ten seznam nebude eh, vyčerpávající, nebude nikdy konečný ale eh, chceme se zabývat takovými kroky, jako je eh, práce na politické úrovni, nizozemí například to navrhuje za eh, nizozemského předsednictví tedy a mhm. potom Eh, společné úsilí EU a eh, NATO při budování odolnosti, eh, budování povědomí o možných hrozbách. Pracujeme na tom, jak co možná nejlépe pomáhat našim partnerům, aby budovali své vlastní kapacity, protože tím se stanou více odolnými. Hovoříme o poradcích, které lze použít, už máme eh, určité nástroje v EU, ale můžeme také vybudovat další. A na závěr potřebujeme zajistit, že členské státy budou se účastnit aktivně tohoto procesu. V současné době hovoříme tedy o komisi a Evropské obrané agentuře. Ale zapotřebí, abychom přišli tedy s tím seznamem a s tím společným sdělením kde e, bude řada na členských státech. Co budou dělat e, s těmito všemi e, dokumenty, jak na nich budou pracovat, jak budou zpracovávat ta, ty návrhy jednotlivých činností. Spolupráce s NATO tady ano, souhlasím, to je veliká příležitost. Je pokud nebudeme podporovat spolupráci mezi NATO a EU v této situaci hybridních hrozeb, tak nevím, kdy jindy bychom to měli dělat. Když se na to podíváte, tak vlastně NATO a EU jsou eh, jedinými nástroji v rukou členských států. Samozřejmě, že členské státy by si přáli, aby tyto dvě organizace eh, spolupracovaly, aby byly sladěny, působily koordinovaně. A v oblastech, které zmiňoval Timo. K těm bych dodal možná dvě věci, které jsou pro nás zásadní. Synchronizace zvládání krizí. Když je postižena nějaká země, je zapotřebí zajistit, že veškeré nástroje, které k dispozici máme, ať jsou bilaterální, multilaterální, budou eh, připraveny poskytovat pomoc. Je zapotřebí zajistit, že tato pomoc přijde rychle a koordinovaně. Eh, potřebujeme také eh, krizový mechanismus, mechanismus řešení krizí, který bude koordinován a bude posilovat kapacity té země, v došlo k útoku. A další věc je cvičení a vzdělávání. Co se týče vzdělávání, myslím tím vzdělávání a školení těch, kdo rozhodují. Neboli zvyšování povědomí je zapotřebí zvyšovat povědomí také mezi populací, ať už to na pracovišti, ve škole, tak, aby si eh, obyvatele uvědomovali, že jsou tu určitá jaksi silniční pravidla, která je zapotřebí eh, respektovat. Jak používáme počítače například, eh, nebo co se má a co se nemá dělat v jiných oblastech. Myslím, že tady už skončím. No, no problem. Thank you, direct. Ano, děkujeme, pane řediteli. Děkujeme, byla to opravdu velice obšírný příspěvek a velice zajímavý příspěvek. Teď bych, chtěl, teď bych chtěla požádat dalšího mluvčího, který je pan Iris Requilis. Je to zástupce jednoho z pobalských zemí, konkrétně se zastupuje Lotyšsko. A právě ta, to povědomí, že je nutné posilovat odolnost vůči hybridnímu eh, hlučením hrozbám je v této zemi poměrně vysoká, takže vám teď tomu dávám slovo. Děkuji, paní Fatigo. <clears throat> Ano, musím říci, že eh, už zřejmě skoro vše zaznělo, takže já se pokusím eh, jak si ještě schrnout eh, některé věci, které bych zde mohla říct jako zástupce vlády jednoho členského státu. Já bych nejprve chtěl souhlasit s tím, co jste eh, pánové přednesli. A určitě nechci opakovat to, jak eh, vlastně velkou tradici už má eh, hybridní tradice v těch válkách, v mezinárodních konfliktech. Možná bych jenom chtěla dodat, že to ty, i ty znalosti a i ty vědomosti o tom, jak bojovat s těmi hybridními Ehm, hrozbami už jsou zde také poměrně dlouho a už se o tom mluví i v institucích. Už v roce 1957 se objevil nový koncept eh, v NATO, který právě hovořil o tom, že eh, třeba tím, že dáme spojencům různé jaderné odstrašovací eh, nástroje, tak můžeme vlastně odstrašit protivníky a že by se vlastně se třeba snížilo nebezpečí infiltrace nebo různých nepřátelských operací v oblasti NATO, které jsou buď otevřeně nebo skrytě podporovány protivníkem. Nicméně důležitostí je to, že země eh, na to eh, cílem je vlastně paralizovat eh, ty možnosti. Je důležité, abyste byla jakási, eh, jakési eh, matení toho nepřítele. Tato koncepce se ještě posílila v roce 1968, kde jste byla nová koncepce. Bylo zde také rozhodnutí o tom, že se musí posilovat i ty orgány, které rozhodují, že se to musí všechno zrychlit. A je pravda, že celá řada těchto prvků, které se objevily v těch eh, proslovech pana Tima a Gabora, už vlastně v té době existovaly, takže už i tehdy o tom byly tyto poznatky pro členské státy eh, a pro spojence NATO, jako je třeba Lotyšsko, je vlastně dobré, že vůbec už se o těchto věcech hovořilo že vlastně eh, i ty znalosti, i ty poznatky máme, že možná je dobré třeba se podívat i do těch eh, archivů a podívat se vlastně na to, jak to bylo v minulosti, i když dnes jsou ty podmínky a okolnosti jiné. Je škoda, že k těm eh, vážným krokům saháme teprve, až když opravdu jsme téměř dotlačeni k válce. Třeba vám připomenu, že v roce 2011 už byl určitý pokus reagovat na hybridní hrozby ale nakonec se vlastně nepodařilo úplně přistoupit k akci, takže vlastně z nějakého důvodu jsme v podstatě ztratili tři roky, i když už jsme tehdy vlastně znali tu situaci. Je také jasné, že přesná kombinace toho, co, co používá e, protivník, se vlastně nelze, nedá se to předpovědět a každý e, oponent se spíše bude stavit do takové situace, kdy vlastně může popírat ty věci. To znamená, nic nebude úplně jednoznačné a mezinárodní společenství v tom vlastně nebude mít jasno. Vede to k závěrům, že pokud chceme opravdu účelně a účinně ehm, čelit těmto ehm, hybridním hrozbám, tak musíme také i e, posílit tu e, národní e, vrstvu. Musíme si uvědomit, že právě ty schopnosti a rozhodovací procesy, ale i vůle nejenom té vlády, ale i lidí postavit se na odpory v tom naprosto zásadní. Teď bych ještě chtěla hovořit o těch konkrétně o těchto třech prvcích ty mm, kapacity, o tom už teď hovořili oba kolegové, je to opravdu velice široký pojem. Já se eh, nebudu snažit jak si reagovat úplně na všechno. Ehm, ty schopnosti nebudou schopné reagovat úplně na všechny ty slabá, na všechna ta slatá místa. Ale je tedy důležité, abyste byla zejména eh, také dobrá sdílená spravodajská služba, to je opravdu zásadní to, to sdílení těch informací velice často máme k dispozici eh, různé eh, zpravodajství, ale pak je zde také důležité, abyste byla lepší ta mm, koordinace mezi jednotlivými vládami nebo jednotlivými subjekty. A tím se vlastně dostávám i k tomu principu, o kterém už hovořil Gabor i Klody. Takže toto musíme také podpořit i tím, že budeme vlastně jaksi v předstihu a musíte zjít, jaké dostatečné systémy varování. Týká se to třeba eh, i zajištění hranic. Víme, že co se týče zajištění hranic a bezpečnosti hranic, tak to je mnohem obtížnější. Ehm, dále také důležité Eh, potenciální op- oponenty, potenciální protivníky odstrašit. Eh, potřebujeme také i eh, dobré vybavení a také dobré školení a výcvik všech příslušných pracovníků. Také musíme být schopni posílit místní bezpečnostní síly, jak na té národní vrstvě, tak i vlastně i v zemích našich spojenců. Do toho spadají i nutnost toho, aby všechny ty, eh, mm, abyste byli, jak si, abyste byla možná mobilita těch jednotek a také dobrá spolupráce s těmi jednotkami spojenců, pokud k nám přijdou na pomoc. Čtvrtým prvkem je také eh, nutnost být připraven na protra, protrahované konflikty, které mění intenzitu, eh, s tím, že vlastně paralelně probíhají různé politické procesy to souvisí i s tou nutností odolnosti. Eh, odolnost odolné musí být eh, různé instituce. Také je důležité mít k dispozici dostatek zdrojů. Hovořili jste také o třeba nutnosti ochraně kritické infrastruktury v té oblasti um, kybernetických útoků. No a také dnes hovoříme o tom, že musíme mít si tedy, musíme, musíme být eh, napřed s těmi informacemi i ve společnosti s našimi spojenci. Je důležité, abychom eh, také podporovali vlastně forenzní um, aktivity, které se týkají informací, abychom vlastně věděli, co se děje, abychom věděli, Eh, jak je to třeba eh, s těmi hybridními hrozbami, odkud tedy třeba pochází ti eh, zelení mužičci, jak to můžeme také třeba dokázat našim spojencům, že tam jsou. Problémem toho, že jedna skupina lidí jiné národnosti přejde na území jiného státu, je to, že oni vždycky vlastně to mohou popírat a je těžké to vždycky jaksi dokázat že, ti, že ta skupina je vlastně skupinou nebo eh, jako vojenskou silou jiné země. Navíc tam jsou vlastně promícháni ti státní a nestátní aktéři, takže je důležité, abyste vlastně byla i tato forenzní složka v tom zpravodajství. Také je důležité, abychom byli připraveni reagovat na tyto zásadní změny, které mohou eh, dopadat na Eh, infrastruktury, takže to je velká práce. Už se vlastně začíná tím, na, na jaké věci dáme rozpočet. Chceme posílit, roz, eh, posílit policii, posílit vojenské i paravojenské um, složky. Chceme také připevně, eh, pardon, ještě lépe připravit příslušné infrastruktury a i um, vlastně mm, s tím souvisí ta jakási změna um, pohledu na některé věci. Ještě bych chtěla k tomu dodat, že když eh, zjistíme, že dochází k určitému podvratné činnosti nebo k určité eh, hybridní hrozbě, tak je důležité reagovat včasně a rychle. Tak jako jsme, když jsme třeba slyšeli, eh, tedy jak to bylo v tom roce 1968, to je naprosto zásadní. Tak je důležité, aby se rozhodovací procesy Eh, propojili a je důležité si uvědomit, že právě národní stát má největší odpovědnost na eh, tu reakci, s čím, že tedy eh, na to a mm, spojenci potom toto posílí. Ty hybridní modely jsou velice centralizované. Když se třeba podíváme mm, na Rusko, v demokratických zemích se s tím nemůžeme rovnat, s těmi centralistickými systémy v Rusku ale můžeme se také zamyslet mm, nad těmi důvody. Samozřejmě, že eh, rozhodování nemůže vycházet pouze z kolidékých informací, takže je důležité, aby se byla dobrá spolupráce s pravodajských eh, eh, institucí, které potom mají identifikovat povahu hybridní hrozby. Podíváme-li se na rozhodovací proces jako na proces, který může být natrénován, a mělo by tomu tak být, pak můžeme říci, že eh, se to může, eh, že k tomu může docházet na všech úrovních. A je důležité, aby eh, se to dělo na té úplně nejvyšší úrovni, až po, těch různé, až po ty různé taktické úrovně, po úrovně velitelů. Mm, vlastně všichni lidé, kteří se pak mají vypořádat s těmi hrozbami, musí být vyškoleni v tom, jak mají jednat, jak mají postupovat. Neznamená to, že má každý postupovat eh, jednotlivě nebo nějakým způsobem improvizovat, i když i to může být důležité. Je zkrátka důležité, aby každý věděl postupy, aby znal ty postupy, aby znal eh, svou odpovědnost a své povinnosti a aby všichni věděli, jak eh, mají tedy plánovat v tom příslušném čase a prostoru své akce. Pokud se podíváme tedy na tu Eh, rozhodovací vrstvu, tak i v tom eh, takovém nejasném mlhavém prostředí hybridních hrozeb je důležité, že na to a Evropská unie bude takovým způsobem potom schopná reagovat eh, rychleji a včasněji a lepším způsobem. Dále, chtěla bych ještě říci, že mhm. ta na národní úrovni je také důležité, abychom eh, šířili takové hodnoty, <clears throat> které vlastně jsou kořenem té které země. Takže je velice zde důležitá úloha těch vůdčích představitelů národa, to je naprosto eh, zásadní <clears throat> a týká se to vlastně, takže jak, jak to rozhodování, tak i vlastně ta vůdčí schopnost je zásadní. Eh, zcela jistě pocítíme, když tam potom tyto schopnosti nebudou v té situaci. Takže jakou zde má úloha eh, Evropská unie a NATO v tom, jak tedy bojovat proti těmi eh, proti těm hybridním hrozbám, ještě vedle tedy té úlohy členských států. Lotyšsko vždy zastávalo názor, že NATO a Evropská unie musí spolupracovat, že všechny jejich akce se musí navzájem doplňovat E, takže třeba ta práce, která e, se teď provádí, o které vlastně hovořil jak e, Timo, tak i Gabor, tak tu práci Lotyšsko velice oceňuje. My také budeme usilovat o to, abychom přispěli k co nejhladšímu postupu. My jsme takovým příkladem národa, který se domnívá, že všechny hybridní krize mohou být vyřešeny pouze eh, společnou doplňující se činností obou těchto subjektů. A proto jsme s uspokojením slyšeli, že eh, se tyto věci řeší a my k tomu také doufáme přispějeme konstruktivním způsobem. Plně souhlasím, že bychom se možná neměli soustředit příliš mnoho na přesnou definici hybridní války, Ehm, hybridní eh, způsob je, to je vlastně určitý virus, který se může měnit, může mutovat. A to, jak ten vir, nebo jak ta situace vypadala třeba v roce 1940, kdy jsme v Lotyšsku čelili hybridním operacím eh, ze strany eh, Ruska, tak to se nepodobá tomu, jak to vypadalo v Afghánistánu v roce 78 a není to, zase je to třeba úplně jiné, než jak to teď vypadá na Ukrajině, jak to vypadalo v roce 2014 a i ty eh, potenciální budoucí operace se také mohou lišit. Evropská unie čelí vícenásobným hrozbám, ale zároveň má také ve svém arzenálu eh, mnoho nástrojů. My nejsme proti tomu, aby Evropská unie eh, se stala tím vůdcem, Eh, v tom, jak máme posilovat odolnost ale zároveň bych chtěl ještě potrhnout, že musíme brát úvahu to, že hybridní hrozby obsahují eh, ty konvenční zbraně, ale mohou obsahovat i ten jaderný prvek. A tam vlastně potom už má hlavní odpovědnost na to, to znamená, je, eh, je, je skutečně naprosto zásadní, aby zde byla dobrá spolupráce mezi EU a NATO. Závěrem bych ještě chtěl dodat, že existují určité faktory, jimž překládáme velkou důležitost. Jsou to právě faktory, kde je důležitá spolupráce těchto dvou subjektů. Timouš eh, se eh, vyjádřil o strategii eh, organizace NATO a také hovořil i o tom, co nedávno zmínil generální tajemník NATO na jednom ze seminářů to znamená, hovořil o tom eh, principu eh, připravit se, odrazovat a bránit. Chtěl bych zdůraznit, že ta obrana je důležitá jak pro NATO, tak pro EU. Já bych rovněž podpořil i to, abychom ten pojem odstrašování, odrazování chápali širším způsobem, protože se nejedná pouze o vojenské odstrašování nebo zastrašování, Eh, tam eh, právě patří i různé politické a ekonomické nástroje a celá řada dalších nástrojů. Vy, kteří znáte práci Tomase Schellinga, eh, víte, že on tento pojem odstrašování chápal velice široce. Mm, upozorňoval třeba na to, že protivník musí být jaksi upozorňován na to, že vlastně vůbec nemá cenu, aby útočil, protože ten útok bude velice nákladný. Ještě bych chtěl říci, že to odstrašování může obsahovat i takové velice už závažné prvky, třeba přítomnost spojeneckých vojsk na našem území a také potom silné eh, takové už eh, akce, které eh, spočívají v tom odstrašování. Dále posilování obrany, eh, posilování ehm, našich infrastruktur, ehm, také rozkrývání těch nejasností, to s tím všechno souvisí. Ještě chci dodat, že zde nejsou žádná paušální řešení. Ehm, situace se může také lišit eh, zemi od země. Navíc se to všechno vyvíjí, ta situace se vyvíjí, také je důležitý individuální přístup to znamená, každá ta společnost má jiná slabá místa, což je nutné brát v úvahu. Musí to brát v úvahu jak ostatní země Evropské unie, tak i NATO. Myslím si, že třetí princip, který je velice důležitý, kde musí instituce spolupracovat, je um, <clears throat> posilování, ale e, není to pouze vlastně v tom e, vojenském smyslu. Musíme přiznat, že je důležité eh, posilovat i třeba ty speciální kybernetické operace. Mm, musí se to týkat i policejních složek. Také je důležitá i třeba eh, otázka mm, dodávek eh, energetických zdrojů. To vše, myslím, podle mého názoru spadá do toho tématu posilování když třeba v nějaké zemi dojde k výpadku něčeho, nějakých zdrojů, nebo ta země je zkrátka odříznuta od nějakých zdrojů, tak velice brzy ztratí svou schopnost reagovat na případné hrozby. No a nakonec bych eh, se ještě chtěl vrátit eh, k zásadní roli eh, toho, že musíme být jednotní v oblasti komunikace. Musíme eh, všichni udržovat stejnou rétoriku, musíme také si být jistí toho, že to, co říkáme, je jasné a že tomu všichni rozumí. Takže nestačí pouze vydávat nějaká stanoviska, ale ta stanoviska musí být jasná. <clears throat> Mám pocit, že navzdor a to tedy mm, navíc to musí být vlastně mnohem silnější, než jsou určité snahy o propagandu ze strany protivníka. Na závěr bych chtěl říci, že všechno toto úsilí může být úspěšně koordinováno a prováděno Mm, je důležité, aby se byla dobrá spolupráce mezi NATEM, EU a vládami národních států. Je důležité, abychom byli jaksi napřed před všemi případnými protivníky, protože ty hybridní, i ty hybridní hrozby mají své limity. A aplikace této metody hybridních válek také není univerzální. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. všechny tři prezentace byly takové vyčerpávající a, a komplexní, že poslancům možná úplně stačily. Nicméně přesto je tady určitá vůle vést debatu. Paní Lezing, máte slovo. Budu mluvit německy. Počkám chvíli. A omlouvám se eh, hned na začátku, že jsem přišla eh, později, protože se mi to překrývalo s něčím jiným, takže možná budu hovořit o něčem, o čem už jste mluvili. A říkali jste také, že eh, všichni řekli tak trochu něco, a možná, že ne všichni řekli všechno. Takže já možná něco takového také udělám. Pane Rikvaj, vy jste na konci eh, eh, říkal, že eh, bychom se neměli, neměli tolik pět na konkrétní definici hybridního vedení války. Pokud se mají podpořit konkrétní opatření, nebo ta pozemní, terénní opatření, tak robustní opatření, tak eh, to eh, je oproti asi nějakému něčemu vágnímu. A nechápu to úplně. Eh, možná, že nejsem jediná, kdo to tak vidí. V našich dokumentech jsme dostali článek z NATO Review. Hybridní válka, existuje to vůbec? Takže možná, že nejenom já si kladu tuhle otázku definice. Ale z eh, definice eh, také vyplývají, eh, vyplývá otázka opatření. A proto si kladu otázku, jestli v takhle vágním prostoru ještě nedoplňujeme tu vágnost tím, že tam zahrazujeme tak odlišné aktéry, jako je islámský stát a Rusko, tak odlišné fenomény, jako je organizovaný zločin nebo nasezení zvláštních jednotek. Jestli to prostě neskrnuje to všechno dohromady, aby eh, z toho nevznikl, eh, nevznikla taková jako pestrá směsice, která nesouvisí navzájem. Eh, čili otázku je, jestli to není příliš takové neuchopitelné ten termín. O tom při popisu těch opatření. Samozřejmě se to potom konkretizuje paní Mogherini ve svém eh, dokumentu eh, náměty k zamyšlení přesně popsala, jaká opatření eh, byla popsána v souvislosti s Ruskem. Například, že agresor posíl povstalce, no tak Něco podobného bychom mohli eh, eh, říci i o eh, jednání západu v Sýrii. Já nechci se pouštět do debaty, hm, že tady někoho obvinujeme z něčeho, co vlastně sami taky děláme. Do toho nechci se pouštět, ale spíše chci naznačit, jaká nebezpečí hybridní válka nebo ten termín hm, přináší i pro ty, kteří jej používají. že prostě nasazujeme také eh, jednotky, eh, kterých se jen tak nezbavíme. Čili tady eh, ta vágnost obsahuje určitá nebezpečí, nejenom protože potom nevíme, co vlastně máme dělat, ale také proto, že to může být velice nebezpečné. A proto bych byla opravdu proto, abychom byli konkrétnější. A z různých stran ta nebezpečí nejenom krátkodobě, ale také střednědobě a dlouhodobě promýšleli. Děkuji. Um, thank you. Uh... Děkuji, uh, Januš Zemka. Mohli? Tak eh, bych eh, poděkoval a za to, že jste vůbec eh, zařadili eh, toto téma na pořad jednání podvýboru pro obranu a bezpečnost. Jestli jsem to pochopil dobře, tak jde o to, abychom eh, získali informace a, a zároveň si máme k tomu vyměňovat názory. Tak navážu na kolegyni, na předřečnici paní Lezing. Ona no všechno říká, že je to všechno takové mlhavé, vágní. A vlastně o to jde, bych řekl. Minulá eh, doba, kdy, když jsme se bavili o válce, mohli jsme eh, používat ještě Klausovicovy definice. Že když eh, jste chtěli ovládnout nějaký stát, tak jste museli vejít na jeho území to už je eh, stará záležitost. Dnes je čím dál tím méně situací, kdy eh, dochází k bezprostřední konfrontaci válečné dvou eh, armád podél nějaké fronty. Dochází k takovým situacím, ale je to zřídka kdy. V současné době politické a hospodářské cíle se dosahují jinak. A v souvislosti s tím považuji definice hybridní války. Nejde o to abychom se dobrali k nějaké přesné definici, ale je to velice zajímavá věc. Hybridní válka je určitá kombinace metod, myslím, že je to kombinace metod, ale pokud se podíváme na to, co se děje v několika posledních letech, tak eh, čím dál tím většího významu v dosahování těchto cílů eh, nabývají nevojenské metody. Tam jde prostě o tu kombinace nástrojů spojených s propagandou, ohrožením nebo uh, útoky na informační systémy a tak dále. Hybridní válka je, uh, myslím, o to uh, důležitější, že čistě vojenské ohrožení Unie se mi zdá um, absolutně nereálné. Ale uh, hybridní válka je realitou každého dne. To je ten rozdíl poprvé eh, v prvním případě je to potenciální hrozba a v druhém případě eh, to má velmi reálnou povahu. A dovolím si eh, přijít z tezí, že to hybridní ohrožení je jenom reálné povahy, ale prostě bude se dál rozvíjet. V tom, spolehá ten, v tom spočívá ten problém. Můžeme čekat další hrozby a používání jiných nástrojů. Myslím, že eh, důležitým rysem eh, hybridní války je, že lze dosahovat eh, svých cílů na dálku. Nehovořili jste o tom, ale to se mně zdá mimořádně důležité. Můžete být tisíce kilometrů od Evropy, sedět si v nějaké místnosti, mít nějakou soukromou firmu nebo firmu, která vám, kterou vám provozuje soukromá firma a dosahovat svých cílů. Vy jste položili eh, otázku, eh, kde jsme, eh, kde jsou naše slabá místa, místa, kde jsme náchylní k útoku. Já si myslím, že jsou to tři oblasti dané civilizačním rozvojem a situací v Evropě. První se týká celkové propagandy, to znamená ovlivňování názorů lidí. Tady probíhá brutální válka Unie v této oblasti je i nadále eh, slabá. K čemu to vede ta válka? Vede to například k tomu, že část eh, Evropanů eh, se domnívá, že není třeba vlastně dělat žádnou obranu. Protože jsou u nás tak silné pacifistické nástroje, na, na, nálady například. Potom za druhé, všechno, co se týká energetiky. Bez energií bychom nebyli eh, schopni udržet svou civilizaci. A třetí oblast, která podle mě eh, se bude hodně rozvíjet, kde budou útoky stále častější, je všechno, co se týká informatiky. Když jste kdysi chtěli ovládnout eh, letiště, tak jste ho museli rozbombardovat. Dnes stačí z dálky s tedy eh, zastavit informační eh, systémy na letišti. Tady nedaleko eh, za Ventemu mm, nefungovalo letiště 11 hodin a nevědělo se proč. Tak už k tomu prostě došlo. Čili tohle jsou oblasti ohrožení. A pokud ohrožení, tak je třeba proti tomu postupovat. Takže eh, děkuji každopádně eh, za velice zajímavé informace a mám k tomu dvě myšlenky. Za prvé pochybuji, eh, pokud jde o koordinaci činnosti na unijní úrovni. To vyplývalo i z vašich informací. Vypadá to, že v jednotlivých segmentech se snažíme něco dělat. A hlavní aktivitu očekáváme od, útočí, od států, na, kterých je, na které je útočeno. A co se stane, eh, když v několika eh, zemích eh, Unie budou zaatakovány bankomaty v zároveň a banky mají mezinárodní povahu, takže to je moje otázka. A za druhé, naše evropské zkušenosti ukazují, že státy hodně různě postupují, pokud je o prevenci útoku. a, a někdy nepostupují efektivně. A ptám se tedy proto, jestli nějak analyzujete efektivitu postupů, eh, tedy eh, potírání útoku proti jednotlivým eh, zemím. A jestli nějak popularizujete zásady správné praxe, protože podívejme se na po pobalské státy, které si docela dobře poradili eh, s útokem eh, mnohem, mnohonásobně většího eh, státu v oblasti informačních útoků, kybernetických útoků. Bylo by dobré tohle jejich zkušenosti ukazovat ostatně, aby to všichni nevymýšleli znovu od začátku. Děkuji vám za váš za vaš rozsáhlou, za vaš rozsáhlý příspěvek, pan Bigner. Já vám děkuji za vaše přednášky. Jsem velice rád, že dnes proběhlo o toto zasedání. Já jsem chtěl také pohovořit o interní unii. Buď eh, mm, se eh, nejednost, nejednota může eh, rozmíchávat z nebo zevnitř. Můžou se používat nějací vnitřní aktéři. Vy jste hovořili o tom, že je těžké aby eh, tajné služby jednotlivých členských států eh, se skoordinovaly a vyměňovaly si informace. Já bych se konkrétně zeptal, jakou roli tady hrají služby Evropské unie. A potom za druhé, jak eh, se reaguje při takových nepokojích, při vyvolaných nepokojích hybridní válkou, které mohou vést k určitým ohrožením. Děkuji. Já mám dvě otázky. Za prvé eh, se zeptám na eh, strategickou komunikaci. V rámci tedy hybridní války. My už eh, vzhledem k debatě v předcházejících letech dobře víme, o hrozbách z východu. Víme, co se dělo přesně eh, před eh, anexí Krymu a potom během toho konfliktu. Dobře víme, že to eh, nebo díky středisku eh, excelence v eh, Rize, které nám bylo eh, představeno tady během zasedání sede. Víme, že na radě v květnu a také ze závěru rady v červnu, že byla přijata opatření na potírání takovýchto kroků na evropské úrovni. Ale také máme také eh, zprávy o eh, nástrojích, které používá Dajíš a o tom, že je třeba proti ním postupovat. Čili eh, přijímají se už nějaké kroky eh, k šíření poznatků o tomto? A má druhá otázka. V EU probíhá eh, velká migrační vlna. Jaké dopady to má na naši odolnost? Co bychom měli mít na paměti a co eh, bychom měli udělat na posílení odolnosti. A v těchto nesmírně obtížných a náročných dobách. Tak teď předám slovo našim eh, panelistům ve stejném pořadí, v jakém eh, vystoupili. Možná, že potom si dáme ještě druhé kolo. Ale už teď máme trošku spoždění takže musíme stručně. Thank you, uh, Madam Děkuji, paní předsedkyně, nebudu hovořit dlouho. Chci odpovědět na dotazy Paul Luzinga. Je problém v tom, že nemáme dohodnutou definici a kdybychom ji měli, jak bychom pak správným způsobem definovali, jak reagovat Rád bych se eh, vrátil k tomu, co říká Iris. Žádné dva hybridní scénáře nejsou stejné. Jakmile se pokusíte něco jasně definovat, tak eh, při příští příležitosti bude situace vypadat jinak. My se snažíme alespoň identifikovat možné složky spektra hybridních eh, válečných snah které se pak mohou měnit eh, co do vzájemného mm, provázání a dalších aspektů. Například může to začít mm, těmi zelenými mužičky a pak eh, nějakým eh, konvojem nouzové pomoci. A pokaždé to může být ale jiné, příště to může vypadat alespoň trochu jinak, nebo úplně jinak. Je tedy zapotřebí zjistit, jak vypadá celé spektrum Eh, jakým způsobem se může projevit takovýto útok. My používáme eh, DIMFEL. Eh, to je taková zkratka, která v sobě začlenuje všechny prvky. Ať to jsou právní, vojenské, spravodajské, ekonomické, může jich být skutečně hodně. Ty se mohou projevovat přímo na místě, tedy v tom státě, na který se útočí, anebo, jak řekli kolegové, eh, mohou se objevit eh, z dálky, zvenčí, mohou se projevovat zcela otevřeně a nebo také zamlženě. Některé nezbytně ze své podstaty nejsou nelegální. Není nelegální samo o sobě provádět propagandu, ale je ilegální eh, vytvořit eh, nevládní organizaci v jiném státě. Eh, to je ze své podstaty nelegální vydávat ruské pasy ruské menšině na Krymu. My teď mm, nazýváme tyto věci indikátory a e, varovnými známkami a sledujeme, v jaké frekvenci se vyskytují, kde se vyskytují, abychom mohli říct, tady se něco děje, tady se něco rozvíjí, co nepatří do mm, běžného e, života. Sociální neklid. Mm, sám o sobě například není známkou hybridního útoku. A a tady velice blízko naši, našich budov tu máme často e, takovéto, e, takovéto příležitosti, protože přicházejí e, lidé z různých oblastí a blokují e, ulice. A to samo o sobě není známkou hybridní války. E, ale je zapotřebí lépe chápat a připravovat se na to, abychom mohli lépe porozumět tomu, co se děje, abychom poznali, co se zatím eh, skrývá a byli eh, schopni i takovéto zdánlivě nevinné záležitosti nebo zdánlivě normální věci eh, poskladat dohromady a identifikovat, zda nedochází k hybridnímu scénáři Mm, ještě než jde k otevřené vojenské akci, protože otevřená vojenská akce je poměrně jasně srozumitelná. Jde o to, abychom rozeznali e, situaci ještě předtím, než dojde tedy e, k zásahu e, řádné vojenské síly. To pokaže nemusí být úplně uspokojivé, může dojít k případům, kdy ne pokaždé eh, správně rozeznáme, oč se jedná, ale to je součástí celé této činnosti, této výzvy, abychom byli schopni se rozhodovat eh, v té eh, nejisté situaci. Ano, no je to snadné, když vidíte tisícovku tanků a jdou přes hranici, je jasné, že to je ruský útok. E, víme, že část Ukrajiny na Krymu je tedy stále okupována. Ale i když nemáme stoprocentní jistotu stále, budeme muset být schopni konat rozhodnutí a proto potřebujeme co možná nejvíc informací a sdílet ji mezi sebou, mezi organizacemi, nejen mezi e, NATO a EU. A, mají například eh, z OECD, mají pozorovatele přímo na místě, kteří nám také mohou říct, oč se jedná. Ehm, občané nám mohou leco sdělit, protože spousta informací eh, jsou prostě otevřené zdroje, to, co najdete v novinách eh, a občané ehm, to můžou najít na iPhoneu. Je tedy zapotřebí využívat nástroje, které máme a rozpoznat správně tyto informace a na jejich základě potom konat eh, rozhodnutí. Eh, samozřejmě, že oni se budou snažit, eh, útočníci se budou snažit zůstat pod tím Prahem, který by vedl k okamžité reakci nějaké organizace nebo nějakého státu, ale i v té dvojznačné situaci zapotřebí jednat. Děkuji vám, pan ředitel Klody. Já začnu od té samé otázky. Z trochu jiného pohledu samozřejmě, že je tu tendence využívat eh, tu eh, etiketu, že to je hybridní, na všechno hybridní eh, hrozby jsou poměrně vysoko na programu politiky a když něco můžeme kvalifikovat jako hybridní hrozbu, tak to má okamžitě více pozornosti. To je také určité riziko, o tom není pochyb. Já bych ale eh, řekl, že místo toho, abychom definovali eh, hybridní hrozbu, což je velice složitá záležitost, eh, by, a bylo by obtížné se na tom shodnout i v rámci jednoho jediného státu, v širším společenství myslím, že by to bylo ještě mnohem, mnohem složitější. Jak schrnout eh, pod jednoho společného jmenovatele to, co jsme zažili my eh, eh, na východě, to, co je kvalifikováno jako hybridní hrozba ze strany IS. Ehm, a nevíme, kolik ještě možných dalších projevů hybridních hrozeb to může být v následující době. Můžou se pravovat různými způsoby, různými hrozbami. Takže místo toho, abychom definovali přesně, Eh, toto. Vemte si, kolik eh, desetiletí trvalo v OSN a kolik tisíců pracovníků pracovalo na definici terorismu. Takže místo toho, abychom se zabývali takto eh, složitou prací, která může být i kontroverzní a nesloužila by opravdu řečeno svému účelu, je mnohem lepší porozumět tomu, co to jsou hybridní hrozby a neustále uh, Eh, toto naše porozumění eh, obnovovat. Protože nemůžeme říct, že toto je tedy fotografie, jak vypadá hybridní hrozba a bude vypadat stejně i za pět let. Ne. Eh, velice důležitou věcí hybridní hrozby je, že se mění, že se mm, přizpůsobuje prostředí, že se projevuje různými způsoby. A proto musíme neustále revidovat naše porozumění ohledně těch proveditelných návrhů Eh, to je určitý způsob eh, definice v podstatě, protože my konstantně revidujeme onen seznam činností, které je zapotřebí vykonat a do eh, do toho společného kotlíku vkládáme další a další myšlenky, protože tam začleníme všechny oblasti zájmu opravdu není zapotřebí přemýšlet, co má být součástí definice hybridní hrozby a co ne. Jsou to prostě hrozby, jsou to určitá slabá či zranitelná místa, musíme si je uvědomovat a od nás to vyžaduje reakci, abychom omezovali eh, tyto slabiny, abychom eh, vylečili ta, ta zranitelná místa. Vrátím se k tomu, o čem právě teď hovořil Týmo a velice oprávněně. Jsou to totiž věci, které jsme viděli v poslední době. Zranitelnost a naše eh, reakce eh, jsou i jasné a eh, ta činnost hybridní se pohybuje pod Prahem, na který by se zareagovalo článkem 5. Je to tedy e, snaha o destabilizaci, aniž by došlo e, k, riz, e, k riziku velice tvrdé reakce, což, což by tedy bylo v podstatě použito článku 5. Víme, že hybridní hrozby mohou také vést k použití článku 5, včetně tedy kybernetických hrozeb. Ohledně propagandy bych chtěl říci, že víme, že e, veřejné mínění lze e, velice dobře zmanipulovat. To je známo z evropské historie. Není nemožné vybudovat virtuální svět e, pro ty, kdo v něm žijí a budou věřit tito lidé, že je to realita, i když to pravda není. A právě proto je tak důležitá strategická komunikace. Ne nezbytně k tomu, aby se vybudovala nějaká eh, protipropaganda. Ne. Už když eh, eh, je hrozba schopná do lidských myslí zakořenit obavy nebo pochybnosti, tak si budou říkat, no mm, ona to třeba není úplně pravda, to, co nám eh, tady oficiálně říkají. Budou mít pochybnosti a už tak se té hrozbě podařilo dosáhnout eh, svého cíle ohledně kybernetických hrozeb. Co když Několik zemí se stane obětí kybernetických útoků. Samozřejmě nejlepší reakcí je odolnost aby se něco takového nestalo, eh, působit preventivně a to znamená, že mm, my, když jsme stále více propojeni a víme to, tak i druhá strana ví, že to je právě ta nejslabší eh, část eh, systému, tato propojenost. A to je i jasné sdělení pro země, které jsou velice pokročilé v dané eh, oblasti, ale jsou propojeny s jinými eh, zeměmi, které tam pokročilé nejsou. Takže zapotřebí spolupracovat, ať už je to v NATO, eh, ať je to se spojenci v Evropské unii s členskými státy, abychom jednali jednomyslně, abychom i v těch investicích do rozvojového steta, protože to je 2,5 miliardy lidí, kteří jsou online. Za 10-15 lidí to bude 5 miliard lidí online, eh, kteří budou také z rozvojového světa. A my za to máme také naši zodpovědnost, naši díl, náš díl zodpovědnosti, aby ty sítě byly vybudovány tak, aby byly bezpečnější. To není charita, to je ochrana nás samotných, protože jsme prostě propojeni. Eh, pokud by bylo zautočeno na více zemí, ano, tak bychom prostě eh, dělali to, co by bylo eh, možné. Máme na to celou řadu nástrojů a ty vedou až k článku 5. Také na základě Lisabonské strategie, mm, to je velice jasné. Kybernetický útok, eh, pokud má tak zásadní dopady, tak může vést k použití článku 5. Úloha EU v podpoře spolupráce a bližší interakce zpravodajských služeb. No, to jsou věci, které spadají do eh, vnitrostátní suverenity. A jednotlivé eh, národy. Ano, my máme v EU mm, velice dobrou úroveň spolupráce mezi spravodajskými eh, organizacemi. Samozřejmě, že to jde vždy zlepšit, to platí pro všechno, vždycky si můžeme stěžovat, že něco není dost dobré. Ale pokud státy na jedné straně budou mít zájem tak jak ti, kdo mají více poznatků než jiní, vidí zájem o sdílení, tak bude více sdílení. Když uvidí, že jejich spravodajské poznatky jsou správným způsobem ochraňovány, tak se o ně podělí. Já si myslím, že právě tato naše centrála, která se zabývá spravodajskými informacemi, sběrem a vyhodnocováním, tak, tak to může prospívat, protože nejde jen o to, jak získat informaci, ale jak je zhodnotit a jak z nich vytvořit doporučení. A aby měly tyto, tato doporučení a informace také podporu, aby byly e, přijímány. Takže to je skutečně důležitý nástroj, jak e, podporovat užší e, spolupráci mezi spravodajskými složkami. E, a to může být provedeno a mm, my takto chceme podporovat i e, spolupráci mezi NATO a EU. Samozřejmě, že dnes tu jsou potíže, my to víme, že máme potíže ve sdílení e, těchto e, mm, informací, které se pohybují pod nějakým omezeným režimem. Ale informace se mm, sdílejí tak, A my si přejeme, aby, urči, aby informace mohly být eh, uvolněny jak pro NATO, tak pro eh, členské státy. Protože tak se nám bude eh, tak se nám bude dařit udělat si ucelenější obrázek. Sdílení osvědčené praxe, i co se týče reakce, jak reagovat na hrozbu, například Daeše, jak Eh, jak hovořit například s teenagery v naší společnosti. To vyžaduje velice úzkou spolupráci. Je zapotřebí se podělit o to, co se osvědčilo, jak eh, dosáhnout k různým společenstvím, které se cítí stranou, které se cítí vyčleněny a pak se stávají plodnou půdou pro šíření nenávisti. V mnoha oblastech potřebujeme mnohem užší spolupráci mezi členskými státy, protože to jsou naše společnosti, to není něco, co je za plotem nebo v Sýrii, v Iráku. Ne. Na ulicích Evropy už je krev. A jedná se o naše syny a dcery kteří a které jako zahraniční bojovníci odcházejí eh, bojovat za ISIS. Děkuji, pane řediteli. A nyní pan Iris Rekvailis. Děkuji, paní předsedkyně. Já možná nebudu odpovídat úplně na všechny dotazy, protože ne všechny mířily přímo na mě. Chtěl bych se ještě vyjádřit k té definici hybridních útoků. Myslím si, že by se jednalo o takové dost vlastně plítvání času, kdyby se všechny ty instituce měly snažit dohodnout na nějaké všeobecné definici. A i kdybychom se třeba dohodli v rámci jedné organizace, tak by to neznamenalo, že se na stejné definici shodneme i s nějakou další organizací nebo institucí, takže to je první problém. Další problém je to, že asi, jak víte, tak ty následné akce organizací právě mohou vycházet eh, z definic. Takže také i třeba způsob, jak předělujete finanční prostředky na některé věci v rámci třeba společného financování, tak to všechno vychází přesně z, těch, vlastně z toho, co zahrnujete do konkrétní definice. Ale myslím si, že pokud se pokud si to najdete ve slovníku, ten výraz hybridní, tak je to zkrátka něco, co je heterogenní, co kombinuje různé rozmanité prvky což značí, že, jak už jsem řekl, mm, použil jsem to, eh, použil jsem to přirovnání k viru, takže i třeba chřipka je způsobena virem a ten vir je prostě každý rok jiný, není stejný. Mě znepokojuje takový ten tradiční problém toho, jak se snažíme zkoumat ty předchozí války. Lotyšsko se vlastně třeba snažilo připravit na válku, eh, která nikdy nenastala nebo nenastane. Když hovoříme o těch hybridních eh, hrozbách, tak je důležité uvědomit si určitý, nebo definovat si určitý práh eh, těch eh, nepřátelských akcí, který tedy už pak bude buď překročen nebo ne. A to v, v, v tom případě tedy, nebo v tomto případě k tomu nedošlo, k tomu prolomení toho Prahu. Eh, Gabor hovořil také o důležitosti výměny informací a sdílení informací mezi spravodajskými útvary. K tomu bych mohl dodat jen to, že některé země jsou eh, technicky na vyšší úrovni než ostatní. A když si chcete ověřovat, jak eh, když si když si chcete třeba ověřovat, zda Eh, snímky eh, jsou stejné, jako je ta, nebo jak odpovídají té situaci v terénu. Takže je důležité vnímat, eh, nebo je důležité se dívat i na to, jak se ty jednotlivé spravodajské organizace vnímají, zda si navzájem důvěřují, protože pokud mezi nimi není důvěra, tak nebudou chtít sdílet informace a potom tedy je ta jejich síla poloviční. Dále. Víte, že Lotyšsko přespívá k tomu, že ehm, zde máme speciální centrum pro strategickou komunikaci. Zde se opět vyvstává otázka identifikace problému. Jak říkal Timo, celá řada věcí v demokratických eh, společnostech není nelegální takže i třeba můžete eh, šířit určité negativní informace o někom, ale otázka je, do jaké míry a jak, s jakou intenzitou ten, eh, to poselství šíříte. A zda tedy to má určité implikace na další hmm, hostilní chování. Pokud bychom z toho udělali určitý trojuhelník, tak eh, potom můžete zjistit, v čem spočívá problém propagandy, pokud je to tedy ta propaganda. Pokud jsou tam splněny ty tři prvky, tak to můžete použít jako určitý ukazatel k dalším akcím. Žádný aktér, ať už státní nebo nestátní, by neplýtval svými prostředky pouze na to, aby mm, některého jiného aktéra nějakým způsobem hanobil bez eh, příčiny, bez účelu. Vždycky je tam zatím nějaký záměr. Děkuji. Děkuji. Já teď už eh, dovolím pouze jeden dotaz ze strany poslanců, protože nemáme mnoho času. Je zde eh, pan místopředseda podvýboru SEDE, pan Eller, který se také chtěl přihlásit o slovo. Myslím si, že by bylo dobré, hm, pokud byste svůj dotaz položil konkrétnímu panelistovi. To by celý ten proces eh, zkrátilo, protože už opravdu mám málo času. Máte slovo, prosím. Ano, děkuji. To je velice laskavé. Eh, já se omlouvám, protože ten můj dotaz asi je opravdu na všechny tři, takže se oni mohou mezi, mohou mezi sebou dohodnout, kdo bude odpovídat. Když porovnáte hybridní konflikty z minulosti, třeba z, Balcké, z pobaltské oblasti, eh, útoky, eh, kde to bylo spíše na také kybernetické úrovni, třeba z útoky v Gruzii, kde to opravdu už byl vlastně útok proti státu a když to také porovnáte třeba se situací na Ukrajině, v, v také nedávno na konferenci v Tal Avivu se hovořilo v těchto situacích. Když to pak třeba porovnáte eh, s, také s útoky ze Severní Koreji na Jižní Koreu, které se odehrávaly i na finanční oblasti, tak bych se chtěla zeptat, ne tedy jak chápete ty hrozby, ale spíše zda by to šlo nějakým způsobem kategorizovat. Pokud je zde třeba článek jedna, nebo pokud chcete třeba definovat míru reakce, je zde určité úsilí kategorizovat Eh, nebo určit, určitou stupnici těch útoků, protože ehm, některé ty útoky třeba také byly řížené spíše organiz, zločinnými organizacemi, třeba v Rusku, které tedy ale spíše byly připraveny to státní úrovní, zatímco na Ukrajině máme zase třeba určit, také určité znaky toho, že tam státní orgány některé země, kterou nebudu, nebudu jim říkat ruské země, se na tom podíleli. Pak v některých zemích také máme určitou směs těch vojenských i kybernetických opatření. pak to třeba porovnáme s Koreou, kde došlo k útoku na finanční trhy V jiných zemích je to třeba spíše na úrovni špionáže. Takže potom by to mělo dopad na to, zda se má použít článek 5 nebo ne. Myslím si, že právě je důležité kategorizovat tu míru těch eh, útoků, protože eh, když jde, není ta definice, tak se chci zeptat, zda NATO nebo Evropská komise nebo členské státy usilují o kategorizaci těchto útoků nebo o to, zda se tedy potom bude porovnávat ta míra těch zásahů, zda je to spíše na úrovni trestních činů nebo na úrovni státu. Eh, myslím si, že je důležit, pro nás zajímavý třeba i ten pohled po baltských zemí. Ano, děkuji. Takže jste se ptal vlastně třech panelistů, takže mohou všichni tři stručně odpovědět. Ano, nemusí odpovídat všichni. Já odpovím pouze jednou větou. V ehm, NATO jsme zatím ehm, nebo eh, dohodli jsme se na to, že vlastně i eh, tyto hybridní hrozby mohou vést k použití článku 5 a zatím nechceme definovat ten práh, který to Eh, to znamená jako na jak, jak velký má být ten útok, aby se použil článek 5. Ale zároveň eh, si myslím, že bych to mohl nechat našim kolegům z EU, nebo mého kolegu, který také pracoval dříve pro NATO a byl odpovědný i za kybernetickou oblast, takže nechám odpověď možná na něm. Děkuji. Také budu stručný. Neexistuje žádný, žádné takové úsilí definovat práh a myslím si, že ani o to nebudeme usilovat v blízké budoucnosti. Proč? vezměme si příklad terorismu. To po 11. září, kdy, bylo, kdy tam zemřelo přes 3000, 3000 lidí, tak víme, že potom došlo k použití článku 5, ale e, co, co pak to znamená, že v budoucnu budeme um, používat ten práh 3000 lidí, zda tedy je použít ten článek 5 nebo ne. Je to, tak, je, je, to ten, je to ten diskurs, který chcete prosazovat? Myslím si, že to budeme posuzovat vždy eh, pokaždé jinak, jak, jak je vlastně ten, jak, spíše jak na to ostatní reagují. Protože pokud byste opravdu stanovali nějaký práh, že na použití článku 5 je důležité třeba, aby minimálně 3000 lidí zemřelo, tak by to potom implikovalo, že pokud, ten, pokud ta hodnota bude nižší, tak eh, k žádnému použití článku 5 nedojde. Hm, prahové hodnoty je dost obtížné stanovit. Domnívám se, že spíše je lepší eh, vysílat signál nechovejte se tak, protože jinak můžeme, eh, můžeme použít eh, ten článek 5. Takže takové úsilí definovat práh není, neprobíhá. I z toho důvodu, že právě charakter těch hybridních hrozeb je vždy jiný, záleží vždy na rozhodnutí konkrétního členského státu. Eh, pak se setká vlastně i zástupce NATO členského státu, setkají se a dohodnou se na určitých závěrech, ale není tam určitě žádný automatický přístup, že bychom řekli, pokud bude škoda taková a taková, tak pak dojde k té reakci. Takže já si myslím, že by to naopak ještě osl- oslabilo naši schopnost reagovat flexibilně na nastálou situaci. Děkuji ještě pan Requiles. Děkuji. Děkuji za tento dotaz. Děkuji i ostatním poslancům za ty předchozí dotazy, protože byly velice podnětné. Řekl bych, že za, pro stát je, pro stát je tím Prahem určitý pocit lidí v tom státu. Takže pokud cítí tlak pokud máme pocit v tom státu, že na nás někdo útočí, tak to je ta důležitá věc. Ta iniciativa by neměla vyjít ani od evropských partnerů, ani od NATO, že by oni za námi přišli a řekli, nemáte pocit, že na vás někdo útočí. Musí to být naopak. Naši spojenci Ehm, nás vyslechnou, když my jim řekneme, že máme pocit, že jsme ohroženi. A potom se postupuje podle všech postupů. Ehm, myslím si, že podle článku 5 je to, nebo podle článku 5 je to tak, že jste tady tedy ta kolektivní obrana, takže všichni spojenci se sejdou a dohodnou se, jak se má postupovat. Už jsem říkal předtím, že je důležité mít určitou forenzní rovinu. která bude působit ještě předtím, než dojde k reálnému konfliktu. Pokud už na vaše území vědou cizí tanky, tak to je úplně jiná situace. Ale když dochází k těm hybridním útokům, tak právě kvůli tomu, že jsou nejasné, tak je důležité, aby členský stát, který měl pocit, že je ohrožen, byl schopen buď e, sám nebo s ostatními přijít tedy ke svým spojencům do NATO nebo přijít na úroveň Evropskou unii a říci, máme zde určité důkazy, že, že na nás e, protivník útočí. Takže si myslím, že je důležité, abychom všechny postupy používali správným způsobem Chtěla bych ještě říci, že i, i to odstrašování musí být flexibilní, musí se měnit. E, I naši protivníci musí být postaveni do takové situace, že vlastně nebudou znát, jak my na ně budeme reagovat. A domnívám se, že obě organizace by tedy měly vynaložit maximální úsilí a i z toho důvodu je důležitá také komplementarita našich akcí. Děkuji. Tato výměna názorů nám dovolila podívat se na názory zástupců NATO, Evropské unie, členských států. Myslím si, že to vede k dobrým závěrům. Já bych tedy už ráda ukončila tento bod. Chtěla bych poděkovat všem třem panelistům i poslancům, kteří se zúčastnili debaty. Děkuji a Teď se jenom rozloučím s našimi třemi panelisty a pak už přejdeme okamžitě k dalšímu bodu. No, no, no. Ladies and gentlemen, please be seated. We go. Dámy, vážení pánové, prosím, posaďte se, dostaneme se hned k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. Tématem je prezentace o evropských četnických silách ve službách společné bezpečnostní a obrané politiky, čili tedy ve službách Evropské unie. Naším panelistou je plukovník Filip Riu, který je velitelem evropských četnických sil. Čeká nás výměna názorů s panem plukovníkem. Budeme hovořit o plánu těchto evropských četnických sil a jsem si jistá, že to pro všechny poslance a členy tohoto výboru. Velice zajímavé téma. Pane plukovníku, buďte vřele vítán a dávám vám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení pánové. Já se přímo zaměřím na téma dne, protože už máme za sebou eh, dlouhou eh, práci a tlumočníci eh, pracují jako při maratonu, takže jim se teď poděkovat a nechci to e, zbytečně prodlužovat. E, já e, jsem velice rád, že o tomto tématu hovoříme zejména po otázce hybridních hrozeb protože Eurogent Forum může být užitečný k tomu právě, aby se čelilo vnějším krizím a omezil se jejich dopad je e, zapotřebí v takovýchto situacích stabilizovat co možná nejdříve situaci na vnějších hranicích Evropské unie a e, je také zapotřebí e, čelit možným nadnárodním kriminálním jevům, které pak mají dopad na bezpečnost evropského prostoru. Tímto způsobem bychom mohli omezit i hrozby, Eh, pro naše občany v našich vlastních eh, státech. A nyní přejdu do angličtiny, protože to je pracovní jazyk ehm, četni, evropských četnických sborů, Eurogentforu a zhruba 20 minut budu prezentovat tedy, eh, jak funguje naše organizace a co dělá. Cílem Eurogentforu je to, co je stanoveno v roce 2004 v deklaraci úmyslu, což bylo později potvrzeno smlouvou v roce 2007. Je to krátký dokument, který byl konsolidován ve smlouvách. E, tato, toto prohlášení o úmyslu e, znamenalo především to, že chceme rozvíjet kapacitu e, pro obranu a policejní složky v rámci EU. Takže tato úsilí bylo především tedy celoevropské a potom nás by vypuslo při misích. E, cílem bylo věnovat se posílení a podpoře oblasti svobody a bezpečnosti a spravedlnosti. Takže od samého počátku Eurogenfor byl vytvořen proto, aby se stabilizovalo sousedství a také, aby přispívalo k bezpečnosti uvnitř EU. Eh, když v této době eh, zvažujeme tlaky eh, a příchod migrantů z různých krizových oblastí, tak Eurogent Force je silou, která může, samozřejmě ne sama, ale společně s dalšími, oslabovat tento fenomén, může se spoluúčastnit na zvládání tohoto fenoménu. Jaké jsou hlavní cíle Eurogent Foru? Poskytovat kapacitu k vedení všech policejních misí při zvládání krizí, poskytovat eh, operační strukturu státům, které se chtějí připojit k evropským operacím. To znamená, že při rozmístění můžeme eh, spolupracovat eh, i s nečetnickými složkami anebo neevropskými, nebo ty složkami, které nejsou z Evropské unie. A také jsme vytvořeni k tomu, abychom se účastnili jiných iniciativ eh, mezinárodních organizací, jako je OSN, o SCE, eh, NATO, další mezinárodní organizace anebo koalice vzniklé ad hoc. K tomuto cíli tedy bylo stanoveno, jakých nástrojů můžeme využívat. To už bylo v tom prvním prohlášení o úmyslu. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit takovou organizaci, která bude již předem připravená, bude dostatečně robustní a rychle použitelná. A proto Eurogent Ford nyní může být takovou přemostěvací silou eh, v mezi eh, plnou vojenskou akcí eh, a okamžikem, eh, kdy Evropská unie nebo jiné, jiná mezinárodní organizace, mezinárodní společenství chce použít civilní misi. Z čeho se skládá Eurogent Eh, skládá se ze sil ze sedmi členských států, z jejich eh, zástupců četnických sborů. Všichni tyto členové mají tedy četnické sbory, což jsou tradiční eh, složky, které mají civilní účel, ale eh, patří eh, do eh, vojenských sil. Z 95% působí jako tradiční policie na svém vlastním území. Proto Eurogenfor může využívat více než 360 tisíc policejních důstojníků, kteří pracují v různých oblastech, mají různé dovednosti a vykonávají ve svých domovských státech a nyní jsou tedy k dispozici EU pro naši bezpečnost. Zvláštností e, tohoto mm, je vojenský status e, osob a tradice. A e, tito policisté tedy v podstatě jsou použitelní v operacích zaměřených na zvládání krizí i mimo EU, tam, kde je požadována také vojenská zkušenost. Máme jednoho eh, partnera a jednoho pozorovatele, eh, což je eh, členský stát, jehož policejní složky mají vojenský status. A to znamená, že že můžeme reprodukovat eh, takovéto eh, know-how ve státech, eh, kde tuto tradici nemají. A také mám jednoho pozorovatele, a to je kandidátská země, která má četnický sbor, a to je Turecko. To je tedy pozorovatelský stát. opravdu velice stručně, protože bych se raději zaměřil na diskuzi a na vaše dotazy. Rád bych vám ukázal, eh, jaké jsou možnosti Eurogent Foru. Jednou z přidaných hodnot Eurogen Foru je, že spojuje tradiční eh, možnosti policie s možností být eh, rozmístěni v nepervisivním prostředí. To znamená, že tedy můžeme spolupracovat s vojenskými silami a případně pod vojenským velením. Nevím, zda je to k přečtení, ale alespoň obrázek určitě vidíte na, na tom plátně. To znamená, že naše síly mohou zasahovat eh, ve velice rané části krize a eh, mohou se zabývat eh, policejními misemi, pokud je to zapotřebí. Když se situace začne zlepšovat, Eurogenfor může nadále i v této velice rané fázi napomáhat budovat kapacitu prostřednictvím vzdělávání a tak dále těm e, místním bezpečnostním silám protože toto nejlépe vykonají ty policejní složky. Je iluze se domnívat, že i ten nejlepší policista na světě, když přijede někam jinam, že je schopen provést adekvátní policejní práci. Ano, my můžeme být rozmístěni a můžeme poskytovat policejní práci ale jakmile se začne situace konsolidovat, je zapotřebí budovat tamní policejní eh, kapacity a to, co možná nejdříve. Čím dříve to eh, dokážeme, tím dříve bude skončena i naše mise, takže ušetříme čas, peníze a budeme efektivnější. Později, když se situace stabilizuje, se uklidní, tak eurogen Four může spolupůsobit jako jakýkoliv eh, partner nebo policejní složka z Evropské unie, opět poskytováním zkušeností, expertní znalosti a podobně. Máme tedy více než 30 tisíc expertů, jejich znalosti a zkušenosti můžeme využívat, ať už je to eh, v obrané zahraniční politice. Můžeme poskytnout experta do specifické oblasti, určitě se u nás najde. Jde o to, aby ti lidé se mezi sebou mm, správně domluvili. Například, eh, když posíláte někoho eh, do eh, Mali, tak velice těžko najdete někoho správného, když nemluví jazykem, takže potřebuje mluvit francouzsky, takže tou zemí, kde hledat, je francouzština. Eurogen může tedy Eh, pracovat v různých takovýchto situacích, jak jsem o tom hovořil. Eh, toto je poměrně mm, informačně intenzivní eh, průsvitka, protože zde jsou vidět, jakých operací jsme se účastnili. Eufor Alta byla první a tam jsme fungovali jako integrovaná policejní složka protože my můžeme pracovat buď jako součást eh, policejní eh, mise pro eh, veřejnou bezpečnost a kontrolu, a nebo na, na bázi pro práce individuálních expertů s těmi policejními složkami nebo jinými složkami. Takže naši experti si pak spolupracují s tamními silami a podporují veškerou jejich tamní práci a kapacitu a zároveň Eh, jim poskytují eh, ad hoc ty expertní eh, znalosti, které potřebují, ať už se to týká získávání poznatků, vzdělávání nebo jakým způsobem vést kriminální vyšetřování a tak dále. Potom jsme byli krátce použiti, méně než rok, v Port-au-Prince, to bylo na Haiti, To bylo nejrychlejší, nejkratší do posud, protože tam eh, byla jen eh, francouzská, tedy policejní jednotka, ta tam přijela hned čtyři dny poté, hm, co došlo k neštěstí. Potom tam byl, eh, byla jedna italská, tedy integrovaná policejní jednotka a také španělská, které se následně připojily. Následně se pracovali v Afghánistánu, v ISAFu, kde jsme měli více než 400 policejních eh, eh, důstajníků. To bylo velice nebezpečné prostředí. My jsme mohli pracovat, tedy doprovázet tamní policii například po ulicích, eh, na trhy, ale nebyli bychom toho schopni, kdybychom nebyli tak silně eh, provázani s pěchotou, protože to byla taková situace, ve které jsme přecházeli eh, mezi policejní prací a vojenskou činností. Eh, takže my můžeme kdykoliv přejít do sebeobrané pozice. A v případě nebezpečí můžeme tedy eh, ty, ty osoby, které jsou v nebezpečí, eh, můžeme dostat do bezpečí nebo můžeme vyzvednout rukojmí a podobně. Takže to pro nás byla veliká zkušenost. Poté eh, jsme pracovali v Euforu RCA, to bylo mm, od Loňska, a tam jsme se naučili, už tedy od Afganistánu, že můžeme takto pracovat na ulicích, a takto jsme také v Kongu pracovali, abychom zabezpečili eh, tamní populaci eh, aby se muslimská eh, populace mohla vrátit, aby byly otevřeny obchody, protože my jsme od sedmi od rána do dvou v noci byli na ulicích a to se mohli nehledě na to, že na nás bylo sedmkrát zautočeno střelbou, raketomety, a, a to proto, že nedaleko byla pěchota, která nás mohla podpořit. Tato mise stále ještě pokračuje. Dále taky máme misi EUCAP Sahel Mali. E, tam se pracovali také, nebo pracujem, pracovali jsme v civilní misi. Tato Mise se zaměřovala také na eh, provozní eh, kapacitu a schopnosti. ISAF potom přešlo do jiné formy eh, pomoci, a to do Resolute Support, kde také se účastníme, potom EUAM RCA. A máme jednoho člověka v Liby v plánovacím oddělení, je poradcem eh, velitele pro vnitřní bezpečnost, policii a spravedlnost, poskytuje tedy strategické eh, expertní znalosti pro velitele četníků eh, na místě v Tunisu. Proč protože je součástí té poradní eh, mise. A to v návaznosti na Eufor RCA, protože jsme chtěli ukázat, eh, že stále ještě nás zajímá, že se zabýváme situací eh, v Mali a Sahelu a chtěli jsme napomáhat rozvoji tamní oblasti. Už jenom takovou závorku otevřu. Eh, eh, několik měsíců před koncem foru jsme plánovali, jak přemostit eh, tu situaci, nebo jak přejít jak přejít od práce jedné, jednoho typu do druhého, eufor do minusta. Jakmile Sangaris a EFCE e mohli to sami zvládnout, a sem tady se chce stáhnout, takže už vám nemůžeme poskytovat logistiku, tak nám bylo řečeno, že se můžeme tedy stáhnout, protože by bylo příliš složité tam rozvinout plnou logistickou podporu jen pro nás kvůli komunikačním problémům, těch technickým problémům, které na místě jsou. Další činnost to nebyla už mise, kde poskytujeme pomoc. To je plánovací eh, buňka v Libii, kde máme jednu osobu eh, ve stálem eh, generálním štábu, tak abychom poskytovali vnitřní eh, bezpečnostní expertízu. A máme tam tedy zástupce u libijských orgánů, A také je podporujeme při přípravě eh, při tom, když my sami připravujeme tedy eh, další, eh, další aktivity naší společné obrané a bezpečnostní politiky. Naše snaha je tedy zaměřena na dva cíle. A teď chci ohovořit na jedné straně o EUFOR RCA o Mali. Chtěl bych vám vysvětlit, jak funguje takováto integrovaná policejní jednotka. Takováto jednotka se zaměřuje na znovu ustavení eh, právního státu, eh, na boj proti beztrestnosti, protože když jsou lidé beztrestní, dochází k násilí na populaci, je zapotřebí tedy chránit občany a to především je zapotřebí zajistit tím, že jako první přijdou bezpečnostní složky, které situaci zajistí a pak je zapotřebí zajistit, že ti, kdo, kdo něco spáchali, že půjdou do vězení a že všechno bude správně zvládnuto na soudní úrovni. E, e, jsou tu e, dvě možné špatné situace, že že zločinci jsou na svobodě, protože je nikdo nedostane eh, do vězení a eh, za druhé, že by se eh, zločinci tedy dostali do vězení, byli by zavřeni, ale tam by měli tak špatné zacházení, které by bylo způsobeno nedodržováním právního státu. K tomu se měli čtyři čety, Eh, Především se zabývali dodržování veřejného pořádku eh, v rámci EUFOR RCA. A eh, Také jsme se snažili, aby tamní bezpečnostní složky začaly také pracovat zpátky na ulicích, takže my jsme tamní policisty spolu s námi brali zpátky na hlídky do ulic. Takto tedy fungovala naše IPU. Zabývali jsme se také eh, vyšetřováním eh, trestně právních případů, a to s pomocí našich vyšetřovatelů. Eh, také jsme měli experty na spravodajské informace, abychom takto mohli spolupracovat s tamními bezpečnostními silami, aby ty informace byly správným způsobem získávány, aby byly aby se dostaly eh, také do eh, složek EUFOR RCA tyto informace. A eh, také jsme prováděli zadržení. Spolupracovali jsme opět s pěchotou. A mm, jednalo se o situace, kdy, kdy jsme přecházeli mezi tedy od, volení, eh, pardon, od velení eh, pěchoty po velení eh, četníků. Například jsme byli podpůrnou hlídkou pro, pro oblast, kde pracovala, pracovala pěchota, bylo to mm, nebezpečné místo. Z populace eh, se získala eh, informace, že může dojít k nějakému problému v té oblasti, eh, takže pěchota okamžitě zajistila bezpečnost a četníci šli najít mrtvolu a zahájili vyšetřování. Jak jsme se ponaučili z naší činnosti? Nehledě na ten čas, kterého bylo zapotřebí k tomu, aby se vybudovala ta IPU, tak e, musíme říci, že když jsme byli v Justusu e, Lipsiusu, tak Roger byli první, kdo řekli, ano, my poskytneme četnické síly k tomu. Takže my jsme velice schopni se rychle zmobilizovat. Za, za druhé jsme se e, ponaučili, že můžeme snadno pracovat s populací a e, s mezinárodním četnictvem. IPU měla klíčovou úlohu při ochraně občanů, civilních, eh, civilního obyvatelstva a značným způsobem přispívala k úspěchu evropských operací. Ale mohli bychom být i ještě efektivnější, zejména co se týče interakce s místními bezpečnostními složkami, kdyby ty schopnosti, kapacity četníků byly vzaty v úvahu dříve při samém plánování operací. Takže kdybychom, eh, kdyby naše kapacity byly vzaty v úvahu již dříve, v, eh, v dřívějších etapách plánování, tak jsme mohli zasáhnout eh, rychleji a lépe interagovat. O tom jsme hovořili zvolitelně MES, eh, takže jsme se dohodli na tom, že příště tedy budeme postupovat rychleji při plánování. Pak eh, možné, možný přerod nebo přechod eh, do Minuska, mm, do operace Minuska. To bylo velice vítáno OSN, protože k tomu měli velice nízké technické kapacity aby mohli zvládat eh, informace a informace následně převádět eh, v úkoly přímo na místě. FPU eh, to byly policejní síly, které OSN zdědilo od předchozí mise OSN. A tím, že my jsme přinesli evropské znalosti a zkušenosti, tak jsme obohatili tuto misi. Ale když se člověk stahuje z takovéhoto místa, například Euroforum, eh, Eufor RCA, když se stahlo, tak musí mít připravenou nějakou strategii odchodu, exit strategy. Aby se neřeklo, ne, EU eh, e neodchází, my stahujeme vojenské síly, ale četníci jsou přiřazeni nyní eh, do mise OSN, kde dále spolupracují. Lidé, kteří pracují přímo na místě, tam zůstávají. Eh, zůstávali tam i po ukončení mise Euforu, ale prostě přešli pod jiné velení. když jsme zjistili, že eh, OSN není schopna poskytovat patřičnou logistickou podporu a nebyl, nemohli jsme najít partnera, tak jsme museli stáhnout těch 40 eh, chlapců, kteří tam byli. A ti, ti španělští kolegové další také. To byla mm, e, taková vsuvka, jenom víte, že současná situace tam není úplně dobrá. Možná, že by bylo dobré e, ve správný čas minusku zase posílit. Možná, že k tomu bude příležitost. A teď e, Euka Sahel Mali. Já se omlouvám tlumočníkům, ono to opravdu není snadné takhle rychle. Já to vím. Omlouvám se. Vidíte to na těch obrázcích, tam, je, mm, tam jsou modrá políčka, to je to, co poskytuje Eurogent 4. To jsou ti, kdo jsou v kontaktu s malijskými silami pro vnitřní bezpečnost, jejich orgány, a zabývají se tedy vnitřní bezpečností. 17 expertů z 630, jeden ze dvou je poskytován Eurogent Forem. Jsem si jistý, že toto jste nevěděli. Pokud dnes mají tuto úlov, úroveň dovedností a schopností, tak je to proto, že EU tuto činnost velice bedlivě plánovala. A také možná proto, že Eurogenfor mobilizoval své nejlepší experty, aby mohli na této misi pracovat. Nicméně, to je jediná přidaná hodnota, kterou jsme přinesli. Další možnosti nebyly eh, poskytnuty. Kvůli, eh, kvůli tomu, jakým způsobem jsou tedy vysíláni eh, experti. Jak jsme to například mohli vylepšit? Za prvé, plná operační kapacita byla dosažena teprve tohoto léta. Tím, že vznikl nový náborový systém Erogen 4, by mohl poskytovat hned od počátku operace všechna místa, která vidíte. A postupně mohl stahovat ty experty eh, tak, eh, jak by byli postupně nabíráni. To znamená, že bychom poskytovali eh, úroveň expertízy patřičnou do všech těchto políček. A eh, poskytovali bychom eh, Evropské unii možnost, aby prokázala svou efektivitu v patřičný čas, takže my bychom řekli ano, dobře, my vám poskytneme osoby pro tuto e, misi a vy do šesti měsíců ji budete mít připravenou tak, aby mohla fungovat z vašich sil. A mohli jsme se plně stáhnout. A tato mise by postupovala dál, jako by se nic eh, nedělo, jenže to by vyžadovalo od všech členských států hned od počátku mise se pro toto eh, rozhodnout, protože mm, ve skutečnosti se, eh, se šlo cestou běžného náborového systému, který trval jeden rok. Musel by se tedy použít jiný náborový systém. což by pravděpodobně poskytlo EU také větší e, kapacity pro e, použití osob na dalších civilních e, misích. V současné době totiž nejsme schopni takto poskytovat. A další prusvitka. Jenom dvě minutky o tom, jak jsme uspořádáni. interdépartementale. Naše, naše působení je meziodvětvové. Máme tedy meziministerský eh, výbor na vysoké úrovni. Jsou tam tedy zástupci zahraničních věcí, protože ty jsou tam vždy, pokaždé. Pak je tam eh, velitel četnictva jako takového a někdy zástupce všech ministrů, ať je to ministr vnitra nebo ministr obrany, protože záleží eh, na, to, na tom, na jakého ministra nebo na jakou oblast se eh, eh, tato organizace obrátí. Takže ti pak rozhodují o strategii, o rozmístění sil, například zda mohou prodloužit činnost Eh, nějaké osoby například v libijské plánovací eh, eh, jednoce až za prosinec tohoto roku. Také řeší naléhavé otázky a mm, případně řešíme záležitosti elektronicky podle toho, kdy je to zapotřebí. Například některé lhuty mohou být několik dní nebo několik týdnů. A e, máme také tedy, kromě tohoto e, výboru interministerského, který se jmenuje CIMIN, který, e, se kterým vy také spolupracujete z Evropského parlamentu, tak tu máme ještě stále velitelství, v němž pracuje 40, řekl bych, četníků. Více než 25 jsou, z nich jsou skutečně experti na vysoké úrovni a jsou k dispozici společné zahraniční obrané politice EU. V budoucnosti budeme ještě diskutovat o tom, jakým způsobem takto spolupracovat, protože je jasné, že toto nebylo v té prvotní eh, myšlence eh, mm, naší činnosti při našem vzniku. Eh, pokud se podíváte na naše webové stránky, uvidíte, co všechno děláme. Ale jde o to, abychom byli schopni plánovat kapacity, takže plánování je důležité, jak podporovat určitou misi. Můžeme dokonce plánovat, že budeme podporovat eh, misi někoho jiného v Evropské unii tím, že pošleme policisty, eh, a to ve spolupráci s různými generálními štáby a velitelstvími od počátku, kdy je mise ustanovena. A teď další obrázek. Eh, přidaná hodnota Eurogentforu pro společnou bezpečnostní a obranou politiku. Ta se objevuje ve čtyřech oblastech. Můžeme podporovat eh, eh, společnou bezpečnostní obranou politiku tím, že můžeme poskytovat celé spektrum policejních úkolů při zvládání krizí. Můžeme poskytovat školení, vzdělávání, monitorování, mentorování, eh, Pomoc při reformě bezpečného sektoru eh, můžeme eh, poskytovat kriminální vyšetřování a tak dále. Tak. Eh, pokud Evropská unie vyžaduje rychlý, mm, rychlý krok, můžeme zasáhnout, protože pokud nevyžaduje EU rychlé konání, eh, tak může jednat se všemi členskými státy a to je samozřejmě správné, ale eh, pro eh, určité kroky, které jsou vyžadovány v omezeném časovém horizontu, můžeme být mnohem užitečnější. Jsme modulární organizace, jak jsem řekl, můžeme poskytovat plánovací tým, velitelství, mm, jednotky přímo na místě, Cokoliv od nás bude vyžadováno, a co spadá do tedy běžné eh, policejní práce. Pak máme schopnost tedy mm, přemostňovat eh, různé eh, činnosti a různé oblasti. V civilní misi můžeme pracovat mnohem rychleji a být přemístěni mnohem rychleji, pokud je zapotřebí překlenout Eh, nějakou mezeru mezi vojenskou a občanskou misí, tak my můžeme takto překlenout. A i když je to mise přímo na místě a očekává se, že dojde k nárůstu napětí či násilí, a, nebo že se zkomplikuje situace, co můžete udělat je, že, že můžeme krátkodobě posílit e, vyčlenění personálu. Ve stávající eh, době se uvažovalo o, o dlouhodobých misích. V rozpoč- neuvažovalo se o tom, že v rozpočtu eh, by bylo možné eh, narychlo financovat rozmístění nějakých složek na nějakém místě. Prohlašuje se, že můžeme teoreticky eh, po 30 dní eh, uvolnit 800, 800 eh, osob, což ale záleží na politické vůli. Pokud tu není dostatečně silná vůle ze strany našich členů, tak to nejde. My to můžeme učinit proto, abychom mobilizovali expertní znalosti, Máme ale problém eh, logistické eh, slabiny. A potom eh, naší výhodou, že jsme okamžitě operabilní. Použití četníků ne z jednoho členský, členského státu, ale ze dvou či šesti členských států znamená, že to jsou pracovníci se stejnými tradicemi, se stejnými pracovními postupy, se eh, stejnou metodikou plánování. Takže z nich můžete vybudovat tým během pár týdnů. Postupně budete nabírat eh, experty, odkud potřebujete, eh, protože když budete chtít nabrat experty jenom ze všech členských států, bude vám trvat měsíce, než tým vybudujete a než si sladíte tradice, sladíte postupy vaši metodiku, zatímco četníci jsou okamžitě k dispozici. Další. snažíme se eh, eh, vyjednat dohodu, všeobecnou administrativní dohodu mezi Eurogenforem a SVČ A součástí je to, že e, především by se mělo postupovat e, za běžného plánování, za běžných finančních pravidel. Není tu žádný e, speciální systém, který by nám jako Eurogen dával nějaké výhody. můžeme podporovat, ale současně Eh, společnou bezpečnostní a eh, obranou eh, politiku, jakým způsobem můžeme zlepšovat systém jednotlivých přispění, jak napomáhat při operacích, misích a při plánování. To všechno je tedy součástí této dohody. Výzvy a projekce do budoucnosti. Především se jedná o implementaci to, této administrativní dohody. To všem vyžaduje souhlas všech členských států. Eh, fungovali bychom pro eh, různé bezpečnostní naléhavé situace. Byl by to jiný způsob, jak poskytovat expertní znalosti našich eh, složek Eh, bylo by to rychlejší použití těchto expertních znalostí, než když nabíráte experty prostřednictvím eh, náborového, eh, náborového řízení, které trvá celé měsíce. Je třeba mm, realizovat to, co je vepsáno v prohlášení o úmyslu. Tam se píše, že Eh, že přímo na místě jakékoliv eh, složky četnické, které se mohou adaptovat tradicí Eurogenforu, mohou takto pracovat. Že to tedy nemusí být nutně jen eh, příslušníci četnických sborů z těchto jednotlivých států. Musíme se zaměřit na synchronizaci mezi PSC a CIMINem. V rozhodovacím procesu chceme eh, přispívat eh, k bezpečnostní a obrané politice, ale eh, musíme být k tomuto pozváni. Takže my vlastně se pouštíme do práce teprve, když výbor pro mm, politiku a bezpečnost skončil svou práci. Je tedy zapotřebí lépe koordinovat. Kompenzace logistických nedostatků Eurogent Forum. My nemáme eh, my nemáme všechny prostředky, které bychom potřebovali k expedicím. Pokud najdeme nějaký mechanismus v rámci EU, abychom mohli podporovat eh, použití eh, rozmístění našich četnických eh, složek eh, v nějakém členském státě nebo, nebo jinde, tak to pro nás bude nadále eh, složité. Nakonec tedy, když zvážíme současnou situaci, zvládání krizi je dobré, ale prevence krizi je ještě lepší. Eh, přesně o to se snaží EU každodenně a také eh, je to vidět například eh, v práci se státy, jako je Tunisko, kde je zapotřebí mm, pravděpodobně silné podpory a Eurogen Ford tam také poskytuje svou expertízu a napomáhá tedy tomuto globálnímu postupu EU zaměřenému na prevenci krizí. Takže jsem se snažil mluvit eh, rychle a bylo to stejně eh, dlouhé. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane plukovníku, opravdu vám mnohokrát děkuji. Já a tady mám jednu žádost o slovo a potom a eh, pan Heller. Prosím. Pan Heller. Děkuji vám, pane plukovníku. Německá a kamera vás velmi dobře a velmi rychle tlumočila. Z EPP eh, eh, bych vás chtěl formálně přivítat v parlamentu. V roce 2007 eh, jsme udělali první zprávu o civilně vojenských kapacitách EU e v navaznosti na Sea Oil. My jsme byli v Itálii. Já se musím omluvit, že můj členský stát byl jedním z eh, hlavních problémů eh, při integraci. Eh, četinských sil do strategii Intemary. Protože někde ve ženských státech se spojují vojenské a policejní složky dohromady jinak. Nicméně já chci zdůraznit eh, ty eh, vaše eh, schopnosti, protože pokud máte zajišťovat čím dál tím více misí v situaci, které mohou eskalovat, tak to potenciálně znamená konkrétně možnost robustního mandátu, něco jako máte vy. Ty Eh, síly eh, četnictva by mohly být eh, odpovědí na řadu civilních misí. Máme tady polovenské mise v, konflikte, v konfliktních zónách, schopnosti přispívat k eskalaci situace, nebo k deeskalaci situace ve velice problematicky vojensky ošetřitelných situacích. Čili chtěl bych eh, zdůraznit to, co už některé členské státy dělal a, a potrhnout vaše schopnosti. Já mám velmi praktickou otázku. Vy jste nakonec hovořil o eh, otázce dohody eh, mezi MPUC a hlubší integrací mm, do koncepce CSDP. Hovořil jste tak trochu vágně o tom, že je třeba ji implementovat. Co to konkrétně znamená? Pokud to řeknete, tak my se nebudeme brát politicky, ale mm, jak osobně byste eh, si přál, aby vypadal ten integrovanější přístup? Protože eh, vaše eh, schopnosti chybí ve většině ohledů v CSDP. V roce 2007 už ve zprávě Evropského parlamentu, na kterou AD nebo komise vůbec nereagovaly, se toto zdůraznilo, čili z velice praktického ohledu. A my to vidíme na podpolitické úrovni. Ale jako odborník v té oblasti, jak by měla vypadat integrace eh, síly Eurogen do eh, tohoto konceptu v Evropské unii? Děkuji, pan Bichner i já bych vám eh, velice upřímně poděkoval za to, že jste si na nás udělal čas. Mám velice stručnou otázku. Doposud eh, ta eh, situace vůbec nebyla zřejmá a vůbec se nepřibližovala. Nicméně je v principu myslitelné, aby vaše jednotka Euro Genford byla nasazena uvnitř Evropy. Speciálně, hm, myslím, podle článku 222 a smlouvy o fungování Evropské unii, nebo i eh, o, na jiné možnosti. Je něco takového principiálně možné? Děkuji. Děkuji. Eh, máme už velice omezený prostor, eh, takže i já se také pokusím se vyjádřit velice stručně. Právě mise se jde do CR na začátku tohoto eh, roku eh, eh, zaznamenala tedy konec mise četnictva na místě a všichni jsme viděli, jaký výkon podávají členové této mise. Obecně to bylo vnímáno velice pozitivně místními a také eh, tamní eh, vládou. Rád bych se zeptal na navazné eh, kroky. Už tehdy byly určité obavy ohledně schopnosti z nepřátelných sil Miuska přezít situaci. Co byste doporučil? A nějakou školicí misi, vybavení, protože ta situace v Bangi eh, je eh, velice eh, obtížná znovu. A jsou tam zásadní problémy. Takže nejenom ve Středoafrické republice, ale i v Afghánistánu. Po té, co padl Kundus, jedno z pěti největších měst, opět máme obrovské problémy. A mohli jsme si to poslechnout včera. Experti eh, se staví poměrně pesimisticky k vývoji eh, dění tam. Čili jak to eh, vidíte? Máte slovo, pane plukovníku. Děkuji vám. Tak první otázka. Co je třeba k lepší integraci Eurogen Foru? Samozřejmě jsou tady různé úrovně, v zásadě tři. Za prvé eh, součást eh, plánování, mít lepší plánování. Můžeme situaci zlepšit tím, že plánovač Foru bude eh, zapojen do brzkých fází vojenského plánování. Oni, oni mm, v armádě vědí, jak plánovat, ale potřebují zkušenosti četnictva. My například ve Vicenze na naší základně eh, CMPD, EUMS e a CPCC eh, zveme na eh, účast na tomto cvičení. Tam jde spíš o vytváření vztahu, než bychom je učili, jak to dělat. Čili armáda ví, jak to dělat, tam jde spíše o kontakt včasný. Pokud jde o civilní mise, Neexistuje žádná metoda policejního plánování k eh, nasazování policejních misí v EU. Máte eh, proces plánování, který eh, vytváří určité dokumenty. Nicméně neexistuje nic, co by zaručilo lepší analýzu situace a dobrý plán. Vlastně dnes odpoledne budu navrhovat, abychom eh, své eh, plánovací schopnosti eh, nabídli na podporu, jenom tu technickou schopnost, než bychom to dělali za ně. Abychom to nabídli CPCC, můžeme to udělat už zítra. A neznamená to, že účast na plánování vyjadřuje náš úmysl zúčastnit se nebo být nasazení při té misi. To je něco jiného. Pokud máme být nasazeni, tak chceme být samozřejmě zahrnutí do plánování, ale to jsou dvě odlišné věci. Další úroveň, ta druhá, eh, je hodně, je eh, hodně souvisí s tou třetí. Jsou to peníze a nesouvisí to jenom s Eurogenforem, ale eh, souvisí to s jakýmkoliv členským státem v EU, který by byl schopen nasadit určitý policejní kontingent jsou nástroje v rámci SVČ i FPI, které by nám to usnadnily. Ovšem eh, problém je předjímat eh, ty požadavky už v rané eh, fázi plánování, proto je plánování tak důležité, a spustit včas správný mechanismus na podporu tohoto nasazení. V současnosti je ta rozpočtová otázka přímo provázána se třetí úrovní, a to je politická vůle. Potřebujeme silnější integraci eh, v rámci planningu, plánování tedy, ale také potřebujeme silnější eh, interakci na politické úrovni. Já jsem si v Paříži odpovídal za eh, zapojení četnictva do operací na zvládání krizí. Aby se na vrcholné úrovni státu vědělo, jak k četnictvo nebo policejní síly mohou přispět k řešení krizové situace někde, tak to není úplně jednoduché. Pokud se eh, se Čečenstvo pokusí eh, přesvědčit tu nejvyšší vládní úroveň, aby to pochopila, tak je to běh na dlouhou trať. Tady v Bruselu máte eh, velvyslance do PSI, jsou to, jsou to členové Eurogen Force, a tady ta eh, federace společných úmyslů, společné vůle, eh, se eh, lépe vytvoří tady v Bruselu. Zahrne to PSI a možná i váš parlament jednou. To jsou ty, ty, ty tři úrovně eh, mm, mm, plánování, příprava peníze a politické rozhodnutí. Pokud jde o vaši otázku o eh, nasazování Eurogen Foru v Evropě, tak pokud jde eh, o naši eh, deklaraci úmyslu, tak tam je to zcela jasné. Eurogen For byl vytvořen na podporu EU a dalších organizací, pokud ne EU, při zvládání krizí. A zvládání krizí se rozumí podle Petersburské mise v závěru tedy zasedání rady v NIS Myslím, že to bylo v roce 2002. To je prostě něco mimo EU. Uvnitř EU jsou jiné mechanismy, které existují. Možná bude třeba je zlepšit, ale Eurogen 4 dozajista není vytvořen pro uh, vnitřní činnost. Mimochodem, uh, ty technikálie, kterými, uh, které by bylo třeba realizovat, nejsou úplně totéž. A já si myslím, že Eurogen 4 není vhodný nástroj. Možná, že jiný nemáme, ale Eurožel for určitě není vhodný. Nemůžeme směšovat eh, tyhle dvě věci. Ta problematika je stejná. Strategický eh, přístup musí být eh, společný. Ale ty nástroje na zvládání situace mimo EU a uvnitř EU, mimo prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, to je třeba jasně vydefinovat. A také jsou určité právní nástroje, které nám umožňují vyšší efektivitu. Ty mechanismy eh, spravedlnosti, eh, svobody a bezpečnosti umožňují pohyb mezi jednotlivými eh, zeměmi na vzájemnou podporu a myslím, že jsou také konkrétní dohody mezi jednotlivými členskými státy, například v Uh, Myslím si, eh, že takové jednotky na kontrolu dovol se mohou eh, pohybovat mezi všemi třemi zeměmi. Takže takovéhle věci lze použít, ale prosím nezaměňovat s Eurogen Forem. Tohle není eh, naším posláním. Pokud je o sledování nebo návaznost na minusku, tak to, co jsme tam nasadili, tak ta muslimská populace to podporuje v době, eh, kdy eh, prakticky probíhala etnická čistka. Ta populace se znovu usadila a situace se začala zlepšovat. Jisté, eh, že když se situace zhorší, tak zase nám někdo zaklepe na EU, na, na dveři Evropské unie. To spolu tam, tam souvisí a ty situace jsou velice ošemetné. Myslím, že Eh, to musíme ještě konzultovat s OSN. Pokud vím, tak eh, OSN se teď eh, soustředuje spíše na vytvoření vlastní schopnosti. Ještě předtím, než začne řešit hostitelskou zemi, tak musí sama vybudovat kapacitu. Pravděpodobně bychom měli nějakým způsobem se snažit vytvářet kapacity v Bamaku a v klíčových oblastech v provincii. Jak to udělat? je samozřejmě několik nástrojů. A otázkou je, jestli EU a Rada jsou připravené na civilní misi. Proč ne? Určitě by se zasloužilo a něco takového. Pokud ne, nebo na zaplnění e, časového prostoru, je tady nástroj, kterým lze přispět k bezpečnosti a obraně. To jsem vlastně e, říkal v těch ponaučeních že Eurogender může opravdu pod, poskytnout podporu v něčem takovémhle, že vy potřebujete něco na budování kapacity, budování schopností, tak eh, teď my některé ty věci neumíme, například administrativní eh, ošetření projektů, ale můžeme eh, naplánovat projekt budování kapacit s těmi nejlepšími nástroji. A měli bychom eh, podpořit určitou podporu a pokud bude civilní mise, tak určitě. Je, pardon, já jsem říkal Bamako, ne Bangi. Protože se pohybuji mezi těmi dvěma misemi a někdy si to spletu. Ještě byste k tomu něco eh, řekl? Já mám ještě jednu otázku nebo jeden takový podle zkušeností se ukazuje, že jestli ta otázka, zda je první vejce nebo slepice, takže mm, nejprve je tam otázka politické vůle nebo reakce. Chci mm, se zeptat, nebo chci říci, že když bychom měli určitý bezpečnostní program, tak potom bychom mohli lépe plánovat, protože by bylo možné neutralizovat politické procesy. Komise a EDA by se v tom také mohly angažovat. Možná bychom to mohli využít, pokud byste měli na paměti to, že SBOP by mohlo vlastně působit i v rámci Horizontu 2020. Mohly by tam být určité projekty, které by se pak mohly financovat a mohlo by to vlastně pak pomoci i na té politické úrovni, protože potom by, nemus, potom by nemuselo docházet k těm politickým rozhodnutím, eh, jak, jakým způsobem vaše jednotky integrovat. Možná bychom tedy o tom mohli ještě odpoledne o tom hovořit. Takže jak ještě lépe vlastně zlepšit ten systém integrace. Děkuji za tento dotaz, ale bohužel už musíme dnešní schůzi ukončit. Chtěla bych poděkovat panu plukovníkovi za velice obšírnou prezentaci. Také děkuji všem poslancům, všem členům tohoto výboru za účast. Ráda bych také poděkovala tlumočníkům a dalším pracovníkům, kteří s námi se trvali, by to bylo trošku delší, ale bylo to velice Eh, zajímavé setkání. Děkuji. Sorry, our next... Chci říci, že příští schůze našeho podvýboru se konal 15. října. So it the next